So, so, so, liebe Kolleginnen, Kollegen, herzlich willkommen. Milé kolegov, milí kolegové, milé kolegyně, srdečně vítejte. Máme slunečné pondělní odpoledne. Naše místo tady v sále eh, dvě q dvě a Čide Gaspary, náš sál, eh, získal jméno a Velmi se těšíme na pořad jednání, který máme dnes před sebou. První bod našeho programu přijetí pořadu jednání. Právě proběhlo. Rád bych ještě upozornil na dvě věci, dvě aktivity, které jsme si sami schválili 19. dubna, to znamená příští týden, se bude konat akce s národními parlamenty na téma ochrany klimatu. Já doufám, že celá řada z vás tam dorazí a že s kolegy z národních parlamentů budeme moci toto velké téma probrat s ohledem na ve- příští velkou klimatickou konferenci. Kromě toho jsme se domluvili na tom, že zorganizujeme workshop eh, k směrnici Seveso 3 tento workshop se bude konat tento týden a to již ve středu. Ve středu od 14 hodin do 16 hodin 30 minut nahoře v sále dvě, sek, 6, 6 Q2. Máme radost, že tam bude mnoho kolegů a kolegyň. Přihlásil se Chris Davis, prosím. Máte slovo, pane kolego. Just in general under this head... Jenom obecně v rámci tohoto tématu by bylo dobré, kdybyste udělal oznámení předsedy, jak víte, že následující zastoupení z konference eh, předsedů výborů, konference předsedů hovo- hovořila o těch korelačních tabulkách a dala jasně najevo, že od března by politikou parlamentu mělo být informovat radu, že tu není připravenost projednávat legislativu v rychlejším postupem, zrychleným postupem, pokud nebudou zohledněny korelační tabulky. A ve Štrasburku jsme, myslím, učinili takovou, takový, jsme vyslali první signál tím, že jsme měli návrh, který zachovával požadavek zahrnutí korelačních tabulek. To znamená, že tím jsme jak si naznačili, že budeme s radou bojovat, aby se z toho stal všeobecně akceptovaný princip. A víme, že teď je tady směrnice o ovocných šťávách a zpravodaj tady eh, navrhuje vyškrtnutí toho požadavku týkajícího se korelačních tabulek. Já myslím, že to je proto, že poslanci a poslankyně nebyli náležitě informováni o tomto kolektivním rozhodnutí. Takže si říkám, jestli byste nemohl požádat sekretariát, aby eh, rozdal jakousi notu všem členům výboru, která by vysvětlovala, jaká je stávající pozice konference předsedů eh, výboru a konference předsedů frakcí abychom nakonec nebyli v situaci, kdy tento výbor bude hlasovat jinak, než jak to rozhodli naši předáci. Děkuji, <clears throat> Chrisi. Já navrhuji, abychom to probrali zítra na schůzi koordinátoru, protože potom budeme mít mnohem větší spektrum názorů a transparentnější debatu. Nyní mi dovolte, abych eh, mezi námi přivítal paní Sophie Okony. Dobrý den. A máme tedy mezi sebou eh, nového člena, protože paní Svi je zase ve Francii, to znamená, že nyní jste vy členkou našeho výboru. Srdečně vás vítáme a přeji vám hodně úspěchů. Nyní se dostáváme k bodu číslo 3. Schválení zápisu ze schůzí eh, konaných 7. března a 24. a 26. ledna. Bude to probíhat jako vždycky, to znamená, že pokud nedorazí žádné námitky, je to považováno za schválené. Čtvrtá věc. Tematická strategie pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklace. My jsme na schůzi koordinátorů ho o tom hovořili. Hovořili jsme o tom, že pozveme komisi, tak bychom mohli o tom tématu hovořit. A já proto v tuto chvíli předávám slovo pan, paní Soledadis Flanko, což je eh, ředitelka příslušného eh, útvaru komise. Prosím, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman, and thank you very... Děkuji. Děkuji vám mnohokrát za eh, vyzvání komise k tomu, aby představila hlavní zjištění této zprávy tematické strategie o recyklaci odpadů. Byla schválena 19. ledna letošního roku a posléze předána ostatním institucím. Je to zpráva o strategii a dovolte mi, abych vám to připomněla. Byla schválena v prosinci 2005 jakožto jedna ze sedmi strateg- strategií, ke kterým strojoval eh, sedmý program. Hlavním jejím cílem bylo posunout Evropu směrem ke recyklující společnosti, která využívá odpad jako zdroje, která omezuje, omezuje environmentální dopady odpadů. Zpráva, kterou nyní dostáváte do rukou, zahrnuje shrnutí hlavních opatření v zájmu uplatnění této strategie. A druhá část představuje analýzu dopadu strategie jak na tvorbu odpadu, tak i nakládání s odpadem. A pak závěrečná sekce se týká doporučení eh, k dalším krokům jsou tu také statistické otázky, které jsou v příloze. A nyní mi dovolte stručně vás seznámit s hlavními body této zprávy v těchto třech eh, oddílech. Takže pokud jde o kroky, které komise schválila v rámci implementace tematické strategie o, o recyklaci odpadů, tak od roku 2005 bylo učiněno mnoho úsilí o modernizaci a zjednodušení legislativy, která byla posléze eh, od té doby eh, zahájení této strategie přijata. A základní ilustrací toho je přijetí revidované rámcové směrnice o odpadu v roce 2008, která eh, vyjasnila přístup k této odpadové politice. Tato směrnice závazným způsobem předepisuje hierarchii odpadu a předepisuje také státu modernizovat plány řízení a nastavit e, také programy předcházení do roku 2013. Bylo také vytvořeno e, speciální centrum v rámci Eurostatu a referenční platforma týkající se hodnocení celého Eh, životního cyklu produktů a dále opatření týkající se recyklace elektrického a elektronického odpadu. To bylo zahrnuto do směrnice VEE, e, e, která nyní je v druhém čtení, která se tedy blíží eh, do fáze přijetí. A pokud zhodnotíme pokrok, který byl učiněn při uplatňování hierarchie odpadů, tak bych k tomu řekla pár poznámek. Pokud jde o vznik odpadů, generace odpadů, což je jeden z hlavních cílů strategie, tak um, zpráva z loňského června prokazuje takový uh, různorodý obrázek na jedné straně musíme připustit, že došlo ke zvýšení tvorby odpadu v členských státech, ale, a to je dobrá zpráva, toto zvýšení probíhá mírou pomalejší, než je růst HDP. Čili relativně tu dochází k určitému oddělení míry růstu HDP a míry růstu odpadů v Evropské unii jsme ale nebyli schopni snížit celkový, celkovou absolutní hodnotu vyprodukovaných odpadů, i když od roku 2008 dochází ke zpomalování, ale zatím to musíme monitorovat, protože zatím nejsme schopni stanovit, jestli je to skutečný trend a nebo pouhý výsledek hospodářské krize. trend, ať už rostoucí nebo klesající, tedy, který je nižší než HDP, to pro některé země je pravdou, ale e, výsledky jsou velmi různorodé pro domácnosti v jednotlivých zemích. Evropským průměrem odpadu na domácnost je něco přes 500 kg, což je eh, dobré oproti Spojeným státům, kde je to 750, ale existuje zásadní rozdíl mezi členskými státy od 300 na eh, nižší ehm, konci toho spektra až po nějakých 800 eh, a pak tu máme tedy zprávy od různých místních orgánů, které se zaměřují na iniciativy, které mají omezovat odpad, ale zatím pouze Německu se podařilo omezit na celonárodní úrovni, konkrétně o 10% za 10 let eh, produku, produkci odpadu. A teď pokud jde o nakládání s odpady, řízení odpadů, tak celková recyklace je na vzestupu. V roce 2008 byl odhad 38% recyklace, což je dokladem úspěchu oproti 2005, kdy to bylo 5%, o 5% méně. A 18, o 18 výše než v roce 95. Čili to je dobrá zpráva, pokud jde o nárůst recyklace. A také tu máme určitou míru snižování skládek, skládkování. Dříve to bylo víc než 50% v roce 2005 a teď se to snížilo na 40% skládkování oproti 65% v roce 95. 1995. Takže teď jsme se dostali z těch 65 až na 45. Ale nejpozoruhodnějším zjištěním zprávy je za výrazný rozdíl mezi členskými státy. Některé z nich prakticky vymítili skládkování ze svého území, zatímco jiné členské státy se stále ještě spoléhají na tento postup jakožto na primární způsob likvidace odpadu. A jistě, že jsme analyzovali, jaké příčiny má tento jev a usoudili jsme, že to závisí na kombinaci různých opatření, včetně pobídek, fiskálních opatření, vzdělávání, a tak dále, tak, aby to směřovalo eh, k recyklující společnosti. A pokud jde o budoucí plány, tak zpráva poukázala na některé trendy důležité do, pro budoucnost. První je vazba na e, účinnost využívání zdrojů. Znovu, opětné používání a recyklace je nezbytná, abychom eh, dostali zvyšujícím se potřebám surovin v důsledku globální poptávky, což má být 85 v příštích 25 letech. Také je nutno zmínit eh, tržní podíl recyklovaných produktů a zahrnovat recyklované materiály do výroby. Designové politiky Evropské unie mohou tento eh, postup také podpořit a ambiciozní cíle, která si vytkla Evropská, vytyčila Evropská unie při snižování, pokud jde o snižování emisí skleníkových plynů, tak té může dobře posloužit dobré nakládání s odpady, protože omezení sklád, skládek a zvyšující se recyklace a snížení eh, extrakce a těžby může znamenat 19 mm, až 31 našeho eh, podílu snižování emisí do roku, emisí do roku 2020. A pokud se podíváme na snižování na úrovni domácností, třeba recyklace nebo opětné používání, to má velký potenciální podíl na snižování emisí skleníkových plynů. A obecněji by mělo jít k lepší, dojít k lepšímu napojení na environmentální dopady materiálů, měly by se stanovovat ambiciozní cíle, eh, pokud jde o materiály, které mají vyšší dopady, intenzivnější dopady na životní prostředí a snažíme se také posilovat naše znalosti a naší schopnost kvantifikovat tyto dopady. A konečně pár slov k implementaci. Jak zpráva ukazuje, implementace zůstává stěžejní prioritou. Je nezbytné zásadní úsilí o e, prohloubení, zlepšení implementace v členských státech. V roce 2009 zatím 20 všech e, případů porušení v oblasti životního prostředí souvisí právě s odpady. Rádi bychom tlačili nejenom na případy porušování, a to zejména ty členské státy, které si nevedou tak dobře, ale také hledání řešení zejména na základě zkušeností nejpokročilejších členských států. Musíme tedy dělat více, ale jsou tu potíže přetrvávající, které souvisí s nedostatkem lidských zdrojů. A závěrem, pane předsedo, mi dovolte konstatovat, že hlavní výzvy jsou další konsolidace odpadových politik a vytvoření lepších vazeb na politiky ostatní. Snažíme se tyto výzvy převést v konkrétní činy. Toho by se měla zhostit komise, ale i členské státy. Na jedné straně musíme lépe zapracovat účinné využívání zdrojů do dalších politik a tady jistě bude určitý eh, dopad, určitá vazba a na eh, odpad a pokud jde o udržitelné využívání, tak se bude eh, zdůrazňovat zejména design produktů a pokud jde o materiálovou politiku, tak tam je také kapitola o účinnosti využívání a v rámci DG životního prostředí jsme se zavázali rozvíjet partnerství pro materiály. Chceme ještě revidovat recyklační cíle do roku 2014 a tato revize by mohla vést ještě k úpravě dalších cílů a budeme implementovat, monitorovat implementaci rámcové směrnice odpadu, včetně e, těch národních e, plánů recyklačních a prevenčních. Evropské fondy pomohou státům e, implementovat směrnici, rámcovou směrnici o odpadech a to je stručné shrnutí obsahu naší zprávy, ale jistě, že s radostí zodpovíme na vaše případné dotazy. Frau Blanco, vielen Dank. Děkujeme, paní kolegyně. Děkujeme za to, že jste nám tu zprávu představila, protože odpady skutečně jsou prioritním tématem v oblasti životního prostředí a určitě tady existují vztahy i eh, k ochraně životního prostředí jako ochraně klimatu. Nejprve Karl Heinz Florenz, po něm další dva kolegové. Děkuji, pane předsedo. Rád bych eh, šarmantní dámě z komise dal zapravo ve dvou bodech. Pokud jde o generální ředitelství pro životní prostředí, tak musím říct, že skutečně je tu nedostatek zaměstnanců a my si musíme uvědomit, že na prověřování evropské legislativy tu není k dispozici ani 12 zaměstnanců, to znamená, že to se vůbec nedá zvládnout. A kromě toho chápu, že to je obtížné téma a že členské státy mají trochu zvláštní přístup k tomu, jak eh, evropskou legislativu provádějí pomocí svých vlastních předpisů. Tomu tak zkrátka je, ale zbytek uh, už bude v jiném tónu, musím přiznat, že politiku odpadů sleduji již mnoho let a dnešní den je pro mě eh, porážkou eh, prvního řádu. Zdůrazňuji porážkou prvního řádu, protože rozdíly mezi členskými státy původní Evropské unie, rozdíl mezi Německem a Francií nebo Německem a Velkou Británií jsou větší než rozdíl mezi Německem a Bulharskem staré členské státy eh, tedy mají problémy s, pro, s prováděním legislativy v oblasti odpadů. Eh, často také využívají prováděcí ustanovení, eh, protože kompetence k jejich přijímání je stále ještě na členských státech. Pokud si uvědomíme, jak vypadají debaty na Radě ministrů a my tam známe všechny eh, zástupce, jsou tam samé známé tváře, když se podíváme na to, jak se probíhají, probírají suroviny, tak zjistíme, že se pořád říká, ano, ano, to je všechno důležité, musíme dosáhnout pokroku. Ale o hodinu později stejná Rada ministrů hovořila hovořila o EEE, e e, o elektronickém odpadu. E, ani v této otázce se nechovali tak, jak bych si představoval dohodli se na ničem víc, než na několika málo jednoduchých evropských pravidlech. To znamená, že já si myslím, že jako Evropská unie bychom si měli nastavit zesadlo, a to především ve starých, zem, starých členských zemích, protože tady jsou skutečně obrovské deficity. Musíme kompenzovat tyto velké deficity, které tu jsou a není žádné umění dokázat, že tomu tak je. Komise a e, pracovníci komise si někdy rvou vlasy nad tím, když vidí, co členské státy všechno e, dělají. Já například postrádám to, že by komise dneska spontánně eh, evropskou eh, směrnici o skládkách, která je eh, kvalitní, ale budiš. Musíme si uvědomit, že 20 let se nám nepodařilo tu politiku odpadů posunout směrem vpřed a že se nám to nepodaří ani během jedné minuty. Ale neměli bychom sledovat pouze krátkodobé cíle, měli bychom přemýšlet také o dlouhodobých cílech. Měli bychom mít na paměti flexibilitu hierarchie odpadů, ale to je zároveň taková choroba, taková nemoc. Oni si zkrátka dělají, co chtějí, protože my nemáme jasné definice a není to ani dostatečně závazné. Pane předsedo, dokonce ani v Německu se to neustále přesouvá sem a tam. Já bych pouze chtěl říci, že tady nemáme pouze jasná pravidla. Já se z toho nechci vykrucovat, nechci se vymlouvat. Pane předsedo zhoršovalo se to eh, a já naprosto souhlasím s komisí, musíme ji podpořit. My tady nemáme ani 20 eh, dokumentů v oblasti tohoto prioritního politického tématu. Pojďme provádět to, na čem jsme se domluvili. Děkuji, děkuji, budeme se o to snažit, říká pan předseda. A nyní Viktorio Prodi. prosím, máte slovo. Viktorio. Three minutes, if possible. Tři minuty, pokud je to možné. Velmi krátce, pane předsedo. Děkuji mnohokrát paní Blanko za tento úvod. Já bych také žádal, abychom učinili určitý návrh který by směřoval na to, aby občané věděli, že nehovoříme jenom o odpadech ve smyslu odpadků, ale že hovoříme o e, zdrojích, že hovoříme o věcích, které se dají recyklovat, e, protože definice nám umožní vědět, z čeho můžeme mít prospěch a kdo má prospěch z odpadů a ze zbytků. Myslím si, že ti, kteří využívají eh, odpadu by měli mít určitou té výhody, například slevu na poplacích za odvoz odpadu, protože odpad jsou eh, zdroje. Jsou zdroje, které se dají využívat koherentně a dá se tak, dají se tak splnit hlavní cíle, které jsme si stanovali, stanovili v této oblasti. Yeah. Děkuji, Chris Davis. Já nechci opakovat to, co už říkal Karl Heinz. Týká se to implementace legislativy, protože můžeme dát příklady velmi dobrého jednání a zase jsou příklady, které jsou velmi negativní a předpokládám, že když se podíváme na ty poslední příklady, můžeme hovořit o Itálii, tam je to špatné. V roce 2009 komise vytvořila eh, dokument, ve kterém navrhovala myšlenku vytvořit agenturu, eh, která by se se zabývala implementací mm, využívání odpadů. Ono totiž nejde ani tak o agenturu, ale fakt je, že argumenty, které se v tom dokumentu obje, to objevily, byly přesvědčivé. A Evropská unie k, eh, eh, k, k, přijímání eh, nebo kdyby měla eh, tresty za eh, porušování těchto pravidel, tak by možná na tom byla lépe. Ale fakt je, že byla silný odpor v radě. Možná to bylo proto, že komise říká, no dobře, tak když to komise nechce, tak eh, už se tím nebudeme zabývat. A možná by naopak se měla snažit v tom něco udělat, takže čekám na reakci. Děkuji a paní Hybnerová. Děkuji bardzo. Děkuji. Děkuji, paní, pane předsedo. Eh, zpráva, kterou jsme dneska slyšeli, to poněkud eh, komplikuje. Jde o hospodaření s obchady. Mám pocit, že jsme to v rámci naší hospodářské politiky trochu ztratili ze zřetele, protože členské státy zkrátka nerozumí tomu, že je tímto způsobem eh, zavazujeme, že to pojímáme eh, tímto způsobem. Není to pouze za, zatížení, ale musím říci, že to jsou aktivity, které by mohly být eh, pozitivní a mohly by přispívat k rozvoji i jiných oblastí, ale samozřejmě, že je vždycky obtížné prosazovat nějaké investice. Vždycky mm, je problém i se zřizováním nových skládek. Skutečně nazrál čas, abychom zavedli velmi vyspělé technologie. Není to zkrátka možné e, činit tak jako dosud. Nemůžeme veškeré odpady skladovat na skládkách. V podstatě, když se na to podíváme, jsme pro, proti legislativě, kterou jsme sami zavedli. Mnoho členských států neprovedlo příslušné předpisy a mnozí kolegové na to dneska upozornili. Mnoho kolegů hovořilo o tom, že jsme tady schválili nějakou evropskou legislativu, ale členské státy ji buď neprovádějí, anebo když ji provádějí, tak ji ne, ne, není její provádění dostatečně důsledně monitorováno. Existuje tok odpadů mezi jednotlivými členskými státy. Na to musíme upozornit. Zatímco v některých členských státech jsou e, příslušné předpisy přizpůsobeny, je odpad e, vyvážen jinam, tak aby se to vymykalo kontrole, aby to nebylo předmětem kontroly. Proto si musíme uvědomit, že společenská kontrola tady představuje největší hodnotu Díky ní musíme přimět členské státy k tomu, aby kontrolovali svoje odporové hospodářství a aby jejich odporové hospodářství odpovídalo směrnici. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Blanko. Slyšela jste kritiku, eh, byly tu dvě otázky, takže prosím o stručnou odpověď. Thank you very much, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat za podporu, kterou vyjádřil pan Florence práci komise. Určitě dáváme prioritu eh, implementaci, ale souhlasíme s panem Florencem, že ta úroveň implementace je, není vysoká, je velmi eh, různá. V různých zemích, v členských státech se dějí, eh, se organizují různé akce. Organizovali jsme v poslední době, abychom umožnili členským státům, které mají dobré výsledky na základě strategie, kterou používají, tak aby sdíleli tyto výsledky s dalšími, aby se viděl, aby, abychom využili zkušenosti z té oblasti odpovědnosti, abychom viděli, jak se to dělá například v oblasti daní, ale fakt je, že ten implementační deficit je stále podstatný. Dále v členských státech eh, se spožďuje transpozice této legislativy. Mám na mysli rámcovou směrnici. Lhůta pro transpozici byla konec minulého roku, prosinec 2010, a jenom pět členských států dosud oznámilo, že tuto směrnici transponovalo, osm jich transponovalo částečně. Takže eh, můžeme potvrdit, že ačkoliv to připomínáme členským státům, eh, členské státy se spožďují v transpozici této směrnice. A také bych chtěla říci v reakci na připomínky pana Prodyho, že děláme spoustu věcí, abychom změnili mentalitu členských států, aby nepovažovali odpad za něco, čeho se máme jenom zbavit, ale aby považovali odpad za eh, zdroje. A my jsme teď poprvé eh, přijali kritéria, která se týkají eh, šrotu, eh, kovového šrotu a odpadu z hliníku a klademe tlak nebo působíme Eh, určitým tlakem eh, a byla přijata opatření týkající se těchto strategických kovů. Dále jsou pravidla, která nám umožňují tyto materiály vyjmout eh, z kontroly odpadu a stávají se zcela novými druhotnými surovinami. A k těm připomínkám pana Davise k vytvoření určitého orgánu na implementaci politiky odporu, odpadu, tak chci si, že komise se nevstala tohoto svého zájmu eh, vytvořit takový orgán, Dělali, udělali jsme studii proveditelnosti. V roce 2009 jsme provedli je první, v roce 2010 se prokázaly pozitivní výsledky a nyní sledujeme proveditelnost takové nové struktury, protože víme, že musíme mít velmi solidní a seriózní návrh. Musíme tedy udělat spoustu analýz, včetně těch, které jsou proti vytvoření takové agentury. Takže teď sledujeme z kvantitativních hledisek, eh, tedy eh, ekonomické přínosy a snažíme se doplnit čísla, která máme eh, analýzou Eh, eh, nákladů a pozitivních výsledků v roce 2010 měla komise příležitost vycházet z výsledků této analýzy a letos ještě učiníme návrh v tomto ohledu. Jinak jsme zcela přesvědčeni o tom, že například takové nehody jako ta, která byla v Maďarsku, eh, nám ukazují, že je třeba se zabývat takovými věcmi, protože e, odpady jsou nebezpečím pro lidské zdraví, pro životní prostředí a mají dopad přes hranice. A když o tom hovoříme, tak vám mohu říci pár informací o e, dopravě nebo převážení odpadů do jiných zemí, protože paní Hibnerová se o tom zmiňovala tomto smyslu naše zpráva dává eh, nebo mm, dává důkazy o tom, že doprava odpadů mezi členskými státy je značná a my přijímáme opatření, eh, abychom snížili Samozřejmě bereme kampaně eh, uvědomovací, dále vytváříme vodítka eh, nebo materiály, ve kterých se objevují ty nejčastěji kladené otázky, dále jak rozlišit mezi elektronickým odpadem a produkty a eh, tyto instrukce byly nasměrovány na komisi v pro případ revize stávajících směrnic. Takže máme například eh, eh, ukazatele eh, nebo které nám a, a, směrni, a směrnice, eh, které nám říkají, jak určovat eh, nebo jak činit rozdíl mezi vozem a vozem nebo automobilem, který je na konci své životnosti a tak dále. Takže my v této eh, směrnici teď používáme taky obrácené, obrácenou průka, důkazní zátěž. A Přesto všechno, o čem jsem se zmínila, musíme pokračovat, musíme dělat další pokroky a budu sem pravidelně přicházet, abych vás o pokroku informovala. Děkuji. Děkuji, bylo to velmi důležité téma, budeme ho nadále sledovat a budeme také sledovat nedostatečné provádění evropské legislativy. A v regionech, eh, kde to je špatné, například v Kampanii nebo v Kalabrii, tak tam se vypravíme v Kalábry, v Itálii máme skutečně velké nedostatky, ale musíme pokračovat, protože ve čtyři hodiny přijede pan komisař Ettinger a musíme probrat ještě druhé téma. Je to opět věc, kterou nám přednese paní Blanko. Jde o výjimku ze zákazu kadmia v bezšňůrových přístrojích prosím, eh, stihněte to do 4 hodin. Buď, buď, buď, buďme struční. Děkuji. Děkuji. Já to vyjádřím stručně. Jenom připomenu kontext. Máme novou eh, směrnici z roku 2006, která má zlepšit environmentální výkon baterií a akumulátorů. A tady se zakazuje uvádět na trh baterie akumulátory s obsahem rtuťa a kadmia, ale tento zákaz má několik málo výjimek. A některé z nich se týkají přenosné baterie akumulátory pro bezšňurové elektrické nástroje. A my máme nyní závazek přeskoumat tuto výjimku a to se provedlo v roce 2010. Při přípravě revize této výjimky provedla komise několik zkoumání a výsledkem důkladné analýzy komise je, že nemáme dostatečně silné argumenty a důkazy na podporu odbourání této výjimky. Na jedné straně je jasné, že litiumionové a hybridní eh, baterie jsou Eh, určitou alternativou niklokadmiových bakterií, ale tyto výjimky jsou vyváženy některými, eh, výhody jsou eh, zároveň vyváženy některými nevýhodami, jako je například kratší životní cyklus a menší recyklovatelnost. Takže ta výjimka by sice mohla mít některé nechtěné dopady na životní prostředí, ale e, z celkové hodnocení výhod e, zákazu nebo jejich odstranění je nejisté. Nelze dokázat, že by odbourání této výjimky v průběhu času nějakým způsobem nahradilo e, ty negativní dopady, které by to mohlo mít. Takže podle našeho názoru není na místě tyto výjimky zrušit v případě přenosných nástrojů. To všem není vše budeme dále pokračovat v práci a provádět komparativní eh, studie životních cyklů. To byl jeden z výsledek eh, konzultací s eh, různými subjekty v loňském roce v březnu, které jsme prováděli od března do května. Všichni, všechny subjekty se toho účastnili a většina z nich soudí, že musíme mít komparativní srovnání životních cyklů i různých technologických variant, které v současné době existují. Máme vlastně tři technologie. NICA, eh, dále máme ty hybridlitiumentové eh, nickel metal hydridové technologie. A v říjnu loňského roku jsme se rozhodli, že provedeme tuto srovnávací studii a studie komise, která bude, bude hotová v říjnu letošního roku. Ale do té doby v červnu červencu si se bude konat workshop jednotlivých zúčastněných eh, subjektů. To nám dá i dá již určité předběžné výsledky a tím pádem budeme mít tedy další podněty vyplývající ze zapojení eh, všech subjektů. I pokud výsledky studie těchto tří stávajících technologií naznačí, že existuje alternativa kadmiové technologie, tak a že by to bylo celkově prospěšné, pak bychom mohli přednést návrh legislátorům někdy v roce 2012. Děkuji. Blanko. Děkuji. Děkuji, paní Blanko. Děkuji, paní Blanko. Chris Davis, prosím. Takže komise nám tu říká, že nelze prokázat, že ty přínosy vy, vyváží ty náklady. A já jsem myslel, když jsem to viděl na pořadu jednání, že to tady bude proto, že alternativy kadmia nejsou zatím dostatečně kvalitní, aby ty nástroje přenosné mohly fungovat. Ale pak se dívám na stránku a e, komise a tam se říká, ne, ty alternativy to zvládnou. Tyto alternativy jsou sice toxické, ale méně riskantní než použití kadmia. Takže já to obrátím trochu a obrátím se na, e, vyzvu komisi, aby nějak, jestli může demonstrovat, že náklady na odstranění této výjimky nějakým způsobem převýší ty přínosy. At the moment the commission can... Zatím komise nemůže potvrdit, že by náklady odstranění této výjimky buď vyvážili nebo nevyvážili ty přínosy, protože prostě nemáme tu celkovou analýzu toho cyklu, nejenom tu e, fázi využívání, ale také fázi výroby těch baterií a také fázi, kdy se z baterií stane odpad, čili zpracování těchto baterií eh, již ve stavu odpadu, odpadním. Ovšem z hlediska produkce odpadu máme jisté náznaky toho, že nahrazení kadmiových baterií eh, těmi nikometalhydrovými a nebo litium-iontovými naopak povedou ke zvýšení generace odpadu. Takže eh, tady lze říct pouze to, že nemůžeme zatím vyvozovat žádné závěry aniž by to vyvolávalo další kontroverze. A proto jsme eh, tedy se rozhodli zorganizovat to další hodnocení životního cyklu. Takže bohužel zatím vám nemůžeme odpovědět ani tak na takto sformulovanou otázku jinak, než že zatím nevíme. Dochází k intenzivnímu lobování z obou stran a musíme mít přesvědčivé údaje aby rozhodnutí vycházelo z přesvědčivých vědeckých poznatků. Zatím to možné není, to je bohužel stávající situace, ale velmi doufáme, že jakmile budeme mít v rukou tu analýzu, tak již budeme na pevnější půdě k tomu, abychom přijali nějaké rozhodnutí. Yeah, thank you very much. It seems that there are no... Zdá se, že nejsou žádné další otázky k tomuto tématu a že jsme se ho tedy zhostili vyčerpávajícím způsobem a e, komise, komisař dorazí každou chvíli. Just. Takže bych možná měl jen oznámit pár věcí. z minulého týdne. Budu pokračovat německy. Minulý týden v Bangkoku se konala první eh, konference eh, na no, přípravu klimatické konference. Já slyším z komise to, že je to jako vždycky. Z obsahového hlediska jsme nedosáhli takřka žádného úspěchu. Velmi ožehavým tématem je pokračování kyotského protokolu. Je tu totiž velká propast mezi průmyslovými zeměmi a zeměmi z rozvojového světa. Další setkání na téma Kyotského protokolu se koná v červnu v Bonu a na tomto setkání by mělo jít o konkrétní závazky týkající se redukce emisí CO2. Pokud jde o financování, tak e, komise v pátek předložila zprávu, která se týká mobilizace finančních prostředků na opatření proti klimatickým změnám. Jsou to e, ty je to těch 100 eh, miliard dolarů, které mají být sezbírány do roku 2020 a já jsem si jist, že se tím budeme zabývat ještě mnohokrát. Příští týden se koná takzvaný týden udržitelnosti. My máme takzvaný zelený týden, který se koná v eh, květnu a kromě toho je tu týden udržitelnosti, který proběhne příští týden. Pan komisař Oettinger k tomu připravil sdělení, které se týká inteligentních elektroměrů. Pan eh, komisař ho sám představí, přijde za chvíli, to znamená, že k tomu můžeme položit doplňující dotazy. Ve středu tento týden budeme revidovat eh, směrnici o energetické daně Eh, musím říci, že v Německu se ti média zabývají ze všech stran, že to je vášnivě diskutované téma. 4. května potom komise eh, předloží novou eh, strategii pro biologickou rozmanitost. To znamená, že to je všechno, pokud jde o sdělení předsedy a pan Karl Hans Florence měl ještě něco k odpadům. Děkuji, pane předsedo, že jste mi dali ještě jednou slovo. My jsme si byli Eh, poměrně zajedno v tom, že se jedná o procedurální otázku. Já bych se rád zeptal, jestli bychom nemohli pozvat ambasadory pro životní prostředí, abychom se s nimi ještě jednou pobavili. Jsem si jist, že Rada ministrů nás poslouchá, že tu není jen tak zastoupena, ale že Eh, nás poslouchá, že se to k těm velvyslancům donese. Eh, velmi mě ale zaráží, že ve výboru pro životní prostředí není zastoupen ani jediný člen zelených ECR. Mají snad nějaké jiné zasedání? Evidentně není zasedání našeho výboru tak důležité jako ostatní věci, které se dneska konají. Dobře, uděláme si tedy krátkou představku, až dorazí pan komisař tak eh, budeme možnost s ním hovořit o některých velmi zajímavých tématech. So. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können fortfahren. Milí kolegové, budeme pokračovat bodem číslo 6 našeho dnešního programu. Je mi ctí mezi námi přivítat pana komisaře Ettingera. Pane komisaři, vy jste tu byl dvakrát a to vždycky, když se stala nějaká katastrofa. Loni 5. července po explozi eh, ropné platformy v Mexickém zálivu a nyní nadávno po událostech v Japonsku, po tom, co jsme zažili s, atomovými, s atomovou elektrárnou v Japonsku. Dnešní zasedání není spojeno s žádnou katastrofou, ale je to řádné zasedání v rámci strukturovaného dialogu, který bychom měli jako parlament s komisem vést. Máme tady velkou radost, že jste mezi námi a těšíme se na to, co nám řeknete. Těšíme se na, vaši, na vaše plány v oblasti energetické politiky, protože to je velké téma pro eh, výbor pro eh, průmysl, ale také pro náš výbor z dobrých důvodů. Eh, Pánové poslanci eh, a paní poslankyně mají velký zájem o to, co plánujete na tento a na příští rok. Já vím, že po Štrasburku eh, se hodně hovoří o té eh, větné platformě v Severním moři. Tam tedy vznikla velká, velký velká farma větrných elektráren a proto je velmi dobře, že tady konečně máme k dispozici udržitelnou čistou energii. Předám vám nyní slovo a následně tady budeme mít možnost eh, vést spolu diskuzi. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Leinen, děkuji, dámy a pánové poslanci. Ve svém krátkém projevu se budu soustředit na tři témata. Za prvé offshore získávání energie, energie získávaná u pobřeží, za druhé jaderná energie, za třetí energetická účinnost a to, jak eh, probíhá naše plánování v oblasti energetické účinnosti. Jsem ochoten dnes při diskuzi, ale i při jiných příležitostech probírat eh, další věci, další body našeho programu, které vás zajímají. Za prvé, obecné cíle strategie 2020, za druhé vnitřní trh a jeho dokončení, za třetí infrastruktura pro energii, pro plyn a elektrickou energii a za čtvrté přípravné práce na eh, energetickou zahraniční politiku a mezinárodní role Evropské unie a za páté to, co tedy bude od května součástí veškerých diskuzí s eh, parlamentem a s nevládními organizacemi. Je to cestovní mapa eh, na rok, do roku 2050. Ale nejprve to téma offshore, tedy energie získávaná při pobřeží. V našem generálním ředitelství jsme eh, velmi intenzivně zkoumali dopady, tak abychom mohli předložit příslušnou analýzu. Kromě toho jsme začali probírat již ještě paralelní témata a vedeme eh, konzultační proces s evropskými občany, který se týká veškerých otázek spojených s energií získávaných, při, získávanou při pobřeží. Eh, vedli jsme intenzivní diskuzi s nevládními organizacemi na všech úrovních a je jasné, že eh, průmysl tady má jednoznačné závazky zástupci průmyslových podniků nám slíbili, že tady předloží e, závazky a my budeme vyvíjet tlak a očekáváme konkrétní nabídky ze strany podniků a to do léta tohoto roku. V souladu s rezolucí parlamentu, pokud jde o bezpečnost e, energie získávané při pobřeží, se komise bude soustředit na to, aby stávající a osvědčené praxe osvědčená praxe platila všude. To znamená příklady osvědčené praxe, které se osvědčily například ve Švédsku nebo v Velké Británii, by měly být používány všude Evropě. Máme určité mezery v legislativě, máme tu eh, záměr schválit směrnici o eh, zárukách v oblasti energetiky. Jde především o další vzdělávání zaměstnanců. To je velmi důležité. Úřady a orgány musí přispět k tomu, aby na, evropské, na evropské úrovni platily minimální požadavky, a aby byly tyto požadavky na základě prováděcích ustanovení správně aplikovány. Čím jednodušší to všechno bude, tím větší bude jistota a jasnost, tím větší bude transparentnost. Kromě toho bychom rádi dbali na to, aby licenční ustanovení mezi Evropskou unii a členskými státy byly více v souladu. To tedy neznamená, že bychom nějak měnili kompetence, ale jde o to, abychom tady měli společnou společné základní požadavky z hlediska technického, z hlediska ekologického a z hlediska finančního. Budou to požadavky, eh, které budou muset plnit každý podnik, nezávisle na tom, v kterých vodách členských států Evropské unie se nachází a kde působí. Já tady vidím velký potenciál pro zlepšení eh, výměny informací a pro transparentnost a právě proto si myslím, že celoevropský také kontaktní místo pro příslušné e, informace o nehodách a to, co se z toho ponaučíme, je velmi důležitý krok směrem, e, kterým chceme směřovat. Všechny dozorové orgány v rámci Evropské unie budou muset eh, spolupracovat, tak aby se domluvili na společných postupech a aby dbali na jejich dodržování ve všech evropských vodách. Zatím totiž neexistuje příslušná celoevropská struktura, která by se o to snažila. Kromě toho jde o naše zájmy a o naši společnou zodpovědnost, která sahá za hranice našich hranic. Nedávné události v oblasti Středomoří ukázaly, že bezpečnost eh, v, při, eh, v sousedních regionech má pro nás velký význam a že se jí musíme věnovat. Pojďme si vzít jako příklad Libii. Právě proto chceme i uh, po těchto událostech zajistit standardy, které jsem právě vylíčil, chceme je vyvážet a chceme je aplikovat i v těch regionech, které společně s námi sdílí moře, například moře středozemní. Naše plány, které tedy budeme sestavovat po fázi konzultace počítají s tím, že ještě do léta předložíme návrh a já se v této souvislosti snaž- eh, těším také na vaši pozici. Těším se na spolupráci s vaším výborem a s výborem pro průmysl, kter- eh, které, která bude pokračovat v létě a v prosinci. Za druhé, jaderná energie a s tím spojené záležitosti. Víte, že jsme navrhli a že jsme tím také byli pověřeni, aby byl v v celé Evropě proveden bezpečnostní test. Po strašných událostech ve Fukushimě se ukázalo, že nezávisle na pozici, kterou zaujímáme k jaderné energii a k nezávisle, nezávisle na e, důsledcích, které vyvodíme e, z japonských událostí, je tu jedna věc, která by měla platit pro všechny a která je v zájmu bezpečnosti evropských občanů. Následně jsme tedy byli pověřeni, abychom provedli zátěžový test, který eh, tedy schválila Evropská rada. Pověřena byla Evropská skupina orgánů pro eh, jadernou bezpečnost a Evropská komise pro nás bylo důležité, abychom dbali na jednotnost a abychom tady také zvýšili uh, autoritu zátěžového testu. Snažili jsme se dát najevo, že se to nebude týkat pouze národních orgánů pro jadernou bezpečnost, ale že do toho bude zapojena i komise. A že tu budou i křížové kontroly a díky tomu se budeme snažit o společné provádění zátěžových testů. Pověření Evropské rady bylo míněno právě takto. V tuto chvíli společně s ENSTREKem, s tou radou orgánů pro jadernou bezpečnost, eh, vypracováváme kritéria v klíčových otázkách bezpečnosti a chceme vytvořit společný evropský přístup, tak abychom dostáli přezraničnímu charakteru nehod v oblasti jaderné energie. Chceme tedy mít společný koncept, společný přístup eh, k těm zátěžovým testům v jednotlivých členských státech. Chceme také eh, provádět tzv. peer review, eh, revize mezi sobě rovnými, tak aby to bylo všechno naprosto transparentní. Chci ještě jednou zdůraznit, že nám jde o naprostou transparentnost. Ta bude platit jak při zavádění kritérií, tak při jejich aplikaci a také při stanovování požadavků po té, co bude ten zátěžový test proveden. Jde o to, aby to bylo správně představeno nevládním organizacím a také veřejnosti. V tomto smyslu chceme tedy prezentovat výsledky výzkumu, výsledky toho testu společně s radou a s parlamentem. Chceme ty výsledky vyhodnotit a následně předložit zprávu, která nepochybně bude mít velký význam pro váš další postup, pro vaši práci. Po Velikonocích se bude konat setkání příslušných zúčastněných stran a 12. a 13. května se bude konat e, výroční zasedání NSECu a tam chceme přijmout ta kritéria, chceme je schválit. To znamená, že vám a vašim koordinátorům Eh, na dobu po Velikonocích, na první dva květnové týdny před tím výročním zasedáním NSREKu. Nabízím další setkání, tak abychom mohli provést nějaké konkrétní doplnění a konstruktivní eh, komentáře k těm kritériím. Stejně tak to nabídneme nevládním organizacím, která, které působí na tomto poli. My tedy se snažíme nejprve eh, hodnotit provozovatele skladu vyhořelého paliva. To je velmi důležité. Národní orgány pro jadernou bezpečnost budou muset toto prověřit a to bude potom základ pro takzvané peer review. Tyto revize jsou pro mě nejdůležitější my musíme e, tedy zapojit provozovatele jaderných elektráren na všechny další zúčastněné subjekty. Nicméně ta peer review jsou velmi důležité pro to, abychom zajistili evropskou autoritu a abychom zajistili to, že na různých úrovních budou platit stejná pravidla a že k těm hodnocením bude přistupováno stejně. Tím tedy opustíme dlouholetá, dlouholetou a velmi pečlivě prováděnou kontrolu na úrovni jednotlivých jaderných elektráren, ale poprvé se dostaneme na celou evropskou úroveň a na celoevropské úrovni budou prováděny bezpečnostní testy. Evropská rada požádala komisi, aby stávající právní rámec týkající se jaderné bezpečnosti eh, byl mm, revidován. Vy víte, že od roku, eh, z června roku 2009 tady máme směrnici o jaderné bezpečnosti, která nyní má být e, provedena ve členských státech do června tohoto roku. E, normálně by tomu bylo tak, že do roku 2014 bychom měli provést, bychom měli provést hodnocení, ale cíl se změnil. Nyní by to mělo probíhat do konce roku 2011. Měly by se tu řešit jednak hmotné otázky týkající se jaderné bezpečnosti a kromě toho by měl být vznesen návrh, který by eh, tedy otázky jaderné bezpečnosti prohloubil eh, s ohledem na evropskou legislativu. Paralelně budou probíhat eh, zátěžové testy a hodnoceny jeho jejich výsledky a výsledky zátěžových testů budou do tohoto procesu také zapojeny. Klademe důraz na to, aby členské státy kompletně a včas e, obdrželi informace o tom, jak, jak tedy e, byla pro, prováděna směrnice o jaderné bezpečnosti v rámci jednotlivých národních legislativ jaderná bezpečnost má totiž po událostech v Japonsku velký význam. My tedy pracujeme na tom, aby ty zátěžové testy v oblasti jaderné bezpečnosti v Evropské unii byly rozšířeny i na oblasti, které leží mimo Evropskou unii. Mělo by to platit pro Ukrajinu. My jsme v tuto chvíli v kontaktu s Ukrajinou, jednáme o tom. Kromě toho by to mohlo platit pro Ruskou federaci a také pro Švýcarsko. Se Švýcarskem budeme hovořit příští týden. dále jde o Arménii. I pro Arménii by to mohlo platit. Kromě toho chceme vést rozhovory se zeměmi, které připravují stavbu jaderných elektráren, ať už je to Turecko anebo Bělorusko. Chceme tedy, pokud možno, partnerství eh, v oblasti bezpečnosti, které by bylo celoevropské. Třetí bod, předposlední bod pro dnešek, energetická bezpeč, uh, účinnost. Obdrželi jste náš návrh. Energetická účinnost má stále větší význam. Zaostáváme za našimi cíly, a to musím říci, zaostáváme významně. Jednou oblastí je oblast budov. Máme tady nový akční plán, který přináší velmi konkrétní závazné úkoly pro veřejné budovy a tyto tato pravidla by se měla aplikovat na veřejné budovy, ať už jsou to eh, nemocnice, školy, radnice, mateřské školky, kasárna. Veřejné budovy představují 12 všech budov v rámci Evropské unie. To znamená, že my chceme, aby dlouhodobé plány týkající se renovace, dlouhodobá kvota eh, renovací eh, budov byla tedy zvýšena z 1,2 na tři, minimálně 3 Existují hlasy, konkrétně ze strany rozpočtu, že 3% je moc, ale já si myslím, že to není moc. Za 33 let tím obměníme všechny budovy. Budeme e, renovovat všechny budovy. To znamená, že můžeme e, jít příkladem. Jinak nemůžeme jít příkladem. Hovoříme s našimi útvary o tom, že by právě budovy komise e, v Bruselu mohly jít v tomto ohledu příkladem. A nyní průmysl. I pro průmysl je otázka energetické účinnosti velmi důležitá. Velké podniky by měly podléhat povinným energetickým auditům a kromě toho by měly závazně zavést systémy energetického managementu. Malé a střední podniky by měly být, mm, mít pouze omezená opatření. Máme strategii dvou stupňů. V tuto chvíli je ta dvoustupňová strategie ještě dobrovolná v roce 2012-2013, ale pokud na konci roku 2013 uvidíme, že těch 20% nedosáhneme, že tady máme příliš krátké kroky nebo příliš malé kroky a že tady nedosáhneme cíle, tak již nyní oznamuji, že členské státy eh, členské státy to vzali na vědomí, že od roku 2014 14 budou platit závazná pravidla eh, pro posledních sedm let, tak abychom do roku 2020 našich cílů dosáhli. Kromě toho eh, komise schválí eh, dokument o inteligentních sítích, což je také důležitý stavební blok. My jsme se zatím soustředili na inteligentní měření což je důležité, ale už to nestačí. Potřebujeme komplexnější přístup. Komplexní přístup, který vezme v úvahu veškerou architekturu sítě, inteligentní sítě, eh, přenosové sítě až po ten poslední elektroměr. Všechno to by tedy mělo být součástí tohoto konceptu. Sdělení o inteligentních sítích navrhuje následující věci. Za prvé, rozvoj ele- evropských technických norem a standardů, za druhé zajištění ochrany dat pro spotřebitele, zákaz zneužití dat, které budou vybí, která budou vybírána interaktivně, za třetí vytvoření právního rámce pro to, abychom mohli vytvořit pobídky pro zavádění inteligentních sítí, za čtvrté zajištění e, otevřené konkurence ve zájmu spotřebitelů a konečně za páté trvalá potřeba inovací, podpora nových systémů, výzkumu a vývoje na evropské úrovni. Připravujeme naši iniciativu pro takzvaná inteligentní města, inteligentní eh, společenství. Chceme předložit inovativní příklady pro eh, tři čtvrtiny evropských obyvatel, které, které žijí ve městech má se to týkat energetické spotřeby, eh, skleníkových plynů, mobility. Společně s panem kolegou Kalasem připravujeme průběh nebo jakýsi program, modelový příklad, který chceme realizovat a který je velmi důležitý právě pro oblast energetické účinnosti. Tolik tedy tři důležitá témata, kterým jsem se chtěl věnovat, ale rád se budu věnovat i jiným tématům, Eh, pokud o to bude v rámci diskuse zájem. Děkuji. Ja, Herr Kommissar Oettinger, vielen Dank. Děkujeme, pane komisaři. Děkujeme vám za to, že jste nám představil na váš pracovní program. Všechno to jsou velmi důležitá, velká témata, která nás velmi zajímají. Já si myslím, že využijeme vaši nabídku a že před výročním zasedáním NSREKu se ještě sejdeme s koordinátory a také s kolegy z ITRE a že tady probereme ta uh, kritéria zátěžových testů. V prvních dvou květnových týdnech se nám místě podaří svolat nějaké setkání. Získávání energie při pobřeží. Určitě jsme všichni četli ten dopis eh, z Kypru. Jsou tu velké obavy týkající se lokalit nebo míst, jak se to bude realizovat. Já nevím, jestli jste se tím již zabývali. Proto eh, tedy jedna otázka, potom ještě cestovní mapa do roku 2050. Eh, my tady máme velmi dlouhé investiční cykly v oblasti energetiky, no, především pokud jde o velká zařízení. Mnoho miliard se posouvá sem či tam a já si myslím, že ta cestovní mapa by měla být takovým vodítkem, takovou měř, takovým měřítkem, podle kterého bychom měli postupovat, tak aby jsme eh, v roce 2050 nezískávali energii způsobem, který nechceme. Máme tu celou řadu kolegů, kteří se přihlásili o slovo. Musím se podívat na hodinky. Dvě minuty na uh, in, uh, intervenci. Takže nejprve Horst Schnellhardt. Oh, <laughs> to mě překvapilo, že budu hovořit jako první. Pane komisaři, velmi děkuji za vaši prezentaci. I mně připadá velmi dobré, že mezi nás jezdíte a že nám vždycky představujete postup naší vzájemné spolupráci. Dovolte mi, abych se nejprve zabýval energetickou účinností. My diskutujeme o celé té oblasti, já eh, tady vím, jak to vypadá v celé Evropské unii, říkáme, že bychom měli spořit, neustále eh, slyšíme Eh, veřejných institucí, že nemají peníze, protože opatření v oblasti energetické účinnosti jsou skutečně velmi drahá, stojí eh, mnoho peněz. Já nevím, která opatření bychom neměli realizovat. Někde ty peníze zkrátka vzít eh, musíme a já tady vidím určitý rozpor. Pokud tedy chceme stanovit toho cíle, ten cíl, tak pokud ho chceme dosáhnout, tak uděláme někde škrt a skončíme, nebo jak si to představujete? To je tedy jedna věc. Já si myslím, že právě to je totiž velmi důležitá otázka. Vy budete provádět zátěžové testy a já e, si představuji, že po mm, zhodnocení těch zátěžových testů budou některé jaderné elektrárny uzavřeny. Můžeme se na tom vůbec v Evropské unii domluvit, pokud jaderné elektrárny nebudou splňovat kritéria, je možno je zastavit? E, to by mě také zajímalo. Které e, energetické zdroje budou do budoucna eh, důležité. Mm, pokud jde o nahrazení zdrojů z jaderné energie, má komise o tomto nějakou představu? My jsme eh, v komisi ve výboru hovořili o tom, že třetí stupeň po roku 2013 je velmi důležitý složitý, ale já vidím celou tu komplexní diskuzi, kde hovoříme o jiných druzích energie. A proto bych se vás rád zeptal, jestli nemáte pocit, že musíme změřit celý ten systém, že eh, musíme ještě jednou diskutovat o celém tom systému. Děkuji, to by bylo velmi pěkné. Děkuji, pane kolego. Vy jste to stihnul eh, přesně na sekundu. Thank you very much, Mr. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Vy jste řekl spoustu věcí a já bych se chtěl zmínit o další věci, která se týká eh, jaderné energetiky. Například skryté náklady v té jaderné energetice, protože Eh, když hovoříme o srovnatelnosti jaderné energetiky s dalšími zdroji energie, tak není eh, konkurence schopná. Musíme se tedy zabývat i jaderným odpadem a musíme vzít v úvahu i rizika jaderných nehod které by působily přes hranice. Takže to tedy je obava na úrovni Evropské unie. Uvažujete s nějakou diskusí, která by koordinovala eh, jistou jadernou daň? Děkuji. Chris Davis. Eh, pane komisaři, vy, vy eh, nutnost ukládání eh, uhlíku se teď trochu ztrácí z agendy, protože už eh, před lety rada eh, přijala tento program. Měli jsme určitou demonstraci, která měla probíhat od roku 2012 do roku 2015. Do roku 2015 to tedy mělo fungovat, ale pokrok je velmi pomalý. A v DG Energetika máte šest projektů, které podporuje Eh, které podporuje ekonomický, které podporuje ekonomický program, ale nepostupují moc rychle. Eh, na v uplynulých třech měsících se s konkrétními programy nic nedělo. A máme řadu aplikací, které se týkají NER 300 a to existuje tedy v tomto výboru, ale jinak Evrop, neexistuje žádný evropský podpůrný mechanismus pro tento projekt. Takže co můžeme udělat v tom, abychom trochu rozvinuli CCS, ukládání uhlíku? máme zde DG životní prostředí, které sleduje tedy eh, otázky eh, životního prostředí a DG energetika, která má ty další podstatné věci. Já si myslím, že vaše, vy byste v tom měli hrát dal, daleko větší roli v tom, právě konkrétně tedy pokud jde o CCS. Děkuji. Eh, pan Davis je zpravodajem pro směrnici CES, proto se tím zabývá. A další, děkuji pane eh, předsedo. Eh, pan komisař, se, pan komisař se zmiňoval o sdělení, které se týká bezpe- energetické bezpečnosti a mezinárodní spolupráce. Na posledním zasedání rady byly jasné závěry a výstupy a zcela jasně tam bylo řečeno, kudy se máme ubírat. A já mám otázku která se týká jaderného tématu. Zazněla taková slibná slova o spolupráci zemí Evropské unie a dalších zemí. Možná, že byste nám mohl říct si něco více o tom, jaká je nálada ve třetích zemích. Pokud jde tedy o setkání na bilaterální úrovni, třetí strany by měly mít vysoké standardy jaderné bezpečnosti. A e, komise jedná o možnosti revize pravidel pro dovoz e, energie, například zákaz dovozu jaderné energie, e, pokud e, nesplňuje pravidla bezpečnosti. Jde o takzvanou špinavou energii v případě třetích zemí, které nejednají podle eh, mezinárodních dohod a které nemají odpovídající standardy, tak v tomto případě by neměly moci vyvážet energii do Evropské unie. Děkuji vám. Děkuji. Mohla jste hovořit dokonce litevsky. Měli bychom eh, tlumočení z litevštiny. Případně, prosím. Vous m'aviez euh, très favorablement impressionné. Děkuji, eh, pane komisaři. Fakt je, že jste na mě zapůsobil, eh, kdy jste porovnával takový určitý voluntarismus, eh, o kterém se hovořilo po té nukleární nehodě eh, ve, ve Fukushimě. Fakt je, že Evropská eh, komise by měla brát zcela vážně tyto záležitosti, protože pravda je, že je žádoucí vytvářet konstruktivní energetickou politiku do roku 2015, ale je to v podstatě chtění. A co můžeme udělat dnes? Můžeme ukázat eh, stejného ducha a můžeme prokázat, eh, nebo vidíme, že je eh, určitý odpor nebo určité váhání na, stra, na straně členských států, když hovoříme o zátěžových testech, které se mají provádět podle standardů společenství. A zde můžeme zmiňovat například francouzskou vládu. Takže, na straně, takže některé členské státy eh, jsou tak trochu nastaveny proti tomu. A dále eh, energetické Eh, zabezpečení energie, do, dodávek eh, bylo zasedání, které se, se účastnil eh, pan Buzek a další a my bychom chtěli udělat další krok k energetické politice společenství a co se děje v oblasti jaderné energetiky dobrá, dobrý nápad je pokročit eh, v otázce renov, eh, obnovitelných eh, zdrojů energie. To všechno jsou otázky, které bychom chtěli vědět. Děkuji vám. A já chci jenom navázat na to, co tady bylo řečeno, že musíme změnit naši perspektivu do roku 2050 50. Co to znamená? To znamená přeskoumat naše cíle a také financování. A to souvisí s otázkou, kterou tady položil před chvíli Chris Davis a obecně je zvláště, jestli prostředky, které jsou nyní vyčleněny na, na jadernou energii, tak i na ty další, oproti těm, které ještě nebyly vyčleněny, vyčleněny třeba na obnovitelné energie, na evropské úrovni tedy. A to jednak pro jadernou energii a pak pro obnovitelné energie. Čili to je první otázka. Jestli hodláte přepracovat tuto záležitost a položit si základní otázku změny do roku 2050, a to v kontextu samozřejmě té reality investiční. A pak eh, ty offshore těžební eh, věže, to je záležitost, kterou já sleduji v rámci výboru pro životní prostředí průmysl. Jestli jsem to dobře pochopila, tak eh, vy uvažujete o určitém návrhu ještě do léta, tak se chci zeptat, eh, jaká je situace, pokud jde o uplatňování komunitární eh, legislativy z hlediska možnosti uplatnění této legislativy na tedy ropu z ropných vrtů na moři. Zajímalo by mě více o vašich projektech v této oblasti. Äh, Dobře, možná, že bude nejlepší, äh, když äh, pan komisař nyní odpoví na otázky. Jak zvládneme ta opatření v oblasti energetické účinnosti z finančního hlediska. Samozřejmě, že oblast budov vyžaduje soukromé prostředky, ale také prostředky veřejné. Pojďme si vzít jako příklad rodinný dům 140 metrů čtverečných, postaven v 60. letech. Bude renovován kompletně. Střecha, izolace, sklep, eh, moderní vytápění a tak dále. Na to potřebujete 60, 70, 80 tisíc euro. 500 euro na metr čtvereční, to jsou dobře uložené peníze. Ale než to splatíte, bude to trvat 30 let. Můžete to samozřejmě zmírnit tím, že budete mít nižší náklady na energii. To je způsob, jak se to splácí. A stejné je to ve veřejné sféře. My to musíme začlenit do rozpočtu na všech úrovních. Na úrovni obcí, měst, eh, úrovni členských států a na úrovni evropské. Co chceme nabídnout? Chceme do toho zapojit všechny fondy, fond soudržnosti, regionální fondy. Zatím tomu tak bylo pouze v omezené míře. My to chceme ještě rozšířit prostředky v minulých letech zatím nikdy nebyly plně využity. Vždycky na konci roku nějaké finanční prostředky zbyly. Jsou to prostředky, které nebyly využity. To znamená, že evropský rozpočet nebude více zatížen. Nebudou vznikat další finanční problémy, ale přesto eh, budeme mít více peněz k dispozici, protože budeme stoprocentně využívat stroje, které tady máme v oblasti energetické účinnosti pro veřejnou sféru obecně platí, že musíme eh, stavět více neviditelně. Ne pouze eh, cihly, dlažební kostky, ne pouze to, co je vidět, ale my skutečně potřebujeme více energetické účinnosti. To samozřejmě vyžaduje velkou ochotu zodpovědných osob, ať už jsou to starostové, eh, hejtmani, ministři. To všechno má velkou prioritu i pro mě, protože nejde o to, že bychom potřebovali více prostředků, ale jde o to, že potřebujeme přerozdělit veřejné prostředky v, e, v těchto oblastech. ETS a průmyslová politika. V létě tohoto roku předložíme parlamentu naše úvahy ETS e po roce 2013 již nyní mohu říci, že dochází k velmi tvrdému boji. Kdo v jakém sektoru průmyslu, ať už je to chemický průmysl, ocelářství a další odvětví, kdo bude mít jaké emisní eh, po, po, po, jaká emisní povolená množství, jaké budou rabaty. Já si myslím, že musíme pokračovat v tom systému ETS, protože je to velmi důležitý evropský nástroj. Je to důležité eh, tehdy, když nás nebudou následovat velké globální regiony, protože stále ještě budeme mít hodně práce s tím, abychom přesvědčili ostatní světové regiony o tom, že mají zavést celosvětový systém ETS, ale je to velmi důležité. E, musíme se tomuto systému i nadále věnovat a musíme v něm pokračovat, protože e, my nepomůžeme Eh, změně klimatu nebo klim, boji proti klimatu, když nějaký podnik musí eh, odejít. Zmizí pracovní místa eh, a proto je to taková cesta na ostří nože. Jak už jsem řekl, musíme i nadále pokračovat v systému ETS, ale musíme v něm pokračovat velmi pružně, tak aby žádný zaměstnavatel nemusel kvůli systému ETS odejít z Evropské unie někam jinam. Aby pracovní místa nebyla škrtána, rušena. Mně je milejší každé pracovní místo v Evropské unii, které bude splňovat ekologické požadavky. Každé takové místo je pro mě velmi důležité, protože z toho samozřejmě plynou i daňové příjmy pro Evropskou unii. Kromě toho tu byla, že, byla položena otázka, která se ptala na změny vyplývající z tragických událostí v Japonsku. Co z toho vyplývá pro naši bezpečnost energetických dodávek a pro náš energetický mix? Pokud by bylo odpojeno pouze 8 jaderných elektráren v Německu a zatím se na ně tedy stahovalo moratorium s tím, že by pravděpodobně byly odpojeny navždy, tak by to znamenalo, že 7-8 z německého energetického mixu a 2, 2 z evropského energetického mixu bychom museli nahradit, což by ještě nepředstavovalo program, problém pro zásobování energií. Ovšem, jde, je důležité, abychom našli srovnatelnou energii v jiných členských státech. My se tedy o to snažíme. Chceme to tedy sledovat a chceme to zapojit do naší energetické cestovní mapy. Chceme se zabývat nejrůznějšími scénáři, nejrůznějšími obcemi a um, alternativami pro uh, období do roku 2020 a pro období pozdější. Rada pro energetiku se velmi intenzivně všemi těmito věcmi zabývá a my vycházíme z toho, že v žádném dalším státě Evropské unie se 14 eh, ti členských států, které používají jadernou energii, nebude veden diskuze o eh, zkrácení eh, doby funkce nebo fungování jaderných elektrán tak jako v Německu. My o tom diskutujeme skutečně velmi, velmi vážně. Máme tu příklad Francie nebo Anglie nebo Španělska. V těchto zmiňovaných zemích existuje velký hodí jaderné energie, ale zároveň je tu moratorium ve Švýcarsku, což je naše bezprostřední sousedství. Kromě toho sledujeme to, že v Itálii byl pro, nastart, eh, pozastaven proces eh, stanovování míst pro jedené elektrárny na rok nebo na dva v Polsku. Například došlo k tomu, že plánování jaderné elektrárny probíhá beze změn. Jsou to tedy nejrůznější možnosti. Ale zatím jsme neviděli žádné jednoznačné změny, pokud jde o, množ, o množství produkované elektrické energie na celkovém eh, evropském trhu s energií. Položili jste otázku, která se týká těch eh, nákladů toho plného eh, vyúčtování. Na začátku před 50-40 lety byl výzkum velmi intenzivně podporován z veřejných prostředků. V tuto chvíli je ta otázka záruky upravena tak, že pro případ nejhoršího scénáře, to znamená pro případ velkých nehod a katastrof, tu jsou pojistné povinnosti ve členských státech. Máme zakotvenou nebo schválenou e, eh, pojistnou povinnost Největší eh, pojišťovací povinnost je v Německu 2,4 miliardy euro v součtu. V každém případě se to ručí kapitálem, majetkem, ale dokonce je to tak, že burzovní kapitál energetických společností je tedy relativně malý, eh, když to srovnáme s důsledky velké jaderné katastrofy. Vyhořelý jaderný odpad. To je další téma. Tady zatím máme pouze nedostatečná pravidla. A naopak neexistuje zdroj energie, u něhož bychom eh, v minulých letech nezaznamenali velkou veřejnou podporu. Uhlí v Německu, ve Španělsku by ve své produkci bez eh, veřejných prostředků vůbec nebylo představitelné a zkrátka by skončilo. A dokonce i obnovitelné zdroje energie musíme podporovat. Máme tady příslušné odborné zákony, které to zakotvují, které s tím počítají. A já si myslím, že v oblasti obnovitelných zdrojů energie musí být naším cílem to, že je budeme podporovat velmi efektivně a že e, je budeme také efektivním způsobem používat, tak aby poté, co se dostanou na trh, mohly fungovat na tom trhu v rámci konkurence bez veřejné podpory e, u vodní energie tomu tak bude, u větrné energie také a pokud jde o solární energii, tak tomu bude tak, tak tomu tak bude tehdy, až se eh, shodneme na eh, standardech minimálních požadavcích. My tedy potřebujeme eh, celoevropskou strategii na tomto poli. Ptali jste se mě na dokumentu o nukleární bezpečnosti. Já zažívám toto Eh, přijde kolega a navrhuje eh, novou energetickou daň, přijde jiný kolega a zase se ptá na daň z, energe- eh, z finančních transakcí. Kromě toho chce někdo uvalovat daň na letecký benzín nebo na letenky, ale musím říci, že ve svém životě už jsem se poučil, že pro e, jakoukoliv daň potřebujete jednomyslnost. Pravděpodobně e, to se vám totiž nepodaří e, přesvědčit 27 států o tom, že chceme zavést daň na finanční transakce. Vždycky bude jedna vláda, která bude proti. Kompetence Evropské unie v oblasti stanovování daní mají určité mezery a proto si myslím, že energetická daň, ať už by byla jakákoliv, nemá velkou šanci na prosazení. Pokud jde o CCS, tak my se tomu věnujeme. My velmi pečlivě sledujeme to, jestli členské státy do léta převedou směrnici do CCS do své národní legislativy. Vypadá to, že e, pokud se tak nestane, tak podnikneme kroky, které e, tady přimějí členské státy k tomu, aby tuto legislativu provedly. Jsou tu tedy modely, které spadají do mé oblasti kompetence, do mé působnosti a já se domnívám, že tyto projekty jsou na tom dobře čtyři nebo pět velkých projektů běhá, funguje velmi dobře a já doufám, že v roce 2015 budeme moci zhodnotit zkušenosti, které jsme nazbírali v rámci těchto projektů a Následně budeme schopni se shodnout na dlouhodobém využívání jednotlivých druhů energie, ale také se budeme schopni shodnout na emisích CO2 a na pravidlech v této oblasti uplatňovaných v průmyslu a budeme z toho schopni vyvodit politické požadavky. Zahraniční energetická politika zcela konkrétně spolupracujeme s ruskými partnery a kromě toho spolupracujeme s e, partnery na Ukrajině. Chceme totiž, aby i oni provedli zátěžové testy. Jak jsem řekl, příští týden budeme tady v Bruselu jednak se Švýcarskem a kromě toho budeme hovořit i s dalšími zeměmi. Rozeslali jsme jim v těchto dnech písemné pozvánky. Také jste zmínili velmi citlivé téma, které se týkalo eh, energetického eh, krajiny, to znamená Estonsko, Litva, Polsko, Kaliningrad, eh, Rusko. To je skutečně velmi citlivé téma. Proč? Je to dáno tím, že vy chcete snížit svoji závislost na Rusku. To se týká jak plynu, tak elektrické energie. A proto tedy uh, vaše úvahy o jaderné elektrárně v Litvě sehrávají velmi důležitou roli. Zároveň Rusové plánují jadernou elektrárnu v Kaliningradu a máte tady následující vývoj. Rusové a Evropané chtějí v podstatě to, že tady bude otevřená eh, obchodní výměna. V rámci VTO volnost, eh, volný pohyb zboží kole, eh, ku uhlí tedy potřebujeme a dovážíme ho z Ruska. To se týká i plynu stále více. Eh, já mám pocit, že je to spojeno s otázkou důvěryhodnosti, ale přesto to považuji za správné, protože pouze v tomto případě bychom byli schopni eh, zaručit technické standardy pro tu elektrárnu, která se by se měla stavět v Kaliningradu, ale pokud chceme tedy vynutit technické standardy pro elektrárnu v Kaliningradu, tak, se, tak s tím musíme počítat. Já eh, si tedy představuji, že by takové standardy byly a najednou by to hodnocení trhu eh, pr, pr, u elektrárny eh, v Litvě bylo jiné. Já jsem v těsném kontaktu s vaší vládou, ale možná, že se budeme muset rozhodnout buď tedy Eh, budeme po elektrárně eh, v Kaliningradu požadovat nejvyšší standardy a otevřeme trh, a nebo tu elektrárnu nebudeme eh, začlňovat do našeho trhu, budeme z Ruska dovážet pouze plyn a uhlí a potom by ta elektrárna v Litvě měla velký význam. Poláci si také nejsou jisti, co by přímí sousedé, jestli tedy mají dát přednost dovozu elektrické energie ze sousedních zemí. To jsou všechno věci, které se musí vyřešit. Zátěžové testy. Já jsem eh, s vámi hovořil a Evropská rada rozhodla o těch zátěžových testech pár dní poté a to nebylo vůbec jednoduché, protože tady byla celá řada hlasů, které byly proti. To znamená, že členské státy se dobrovolně přihlásily k tomu, že budou provádět zátěžové testy. A teď se pojďme podívat na skutečnosti, na ta tvrdá fakta. Jsou tu požadavky, eh, které hovoří o tom, že by členské státy měly dbát na transparentní průběh těchto zásahových, eh, zátěžových testů. Ale my si musíme uvědomit jednu zásadní věc. V Lisabonské smlouvě je napsáno, že energetický mix je v kompetenci jednotlivých členských států. Já to teď řeknu velmi kamarádsky. Já jsem taková páka, která je vlastně proti, menší, eh, proti eh, většině eh, v Evropském parlamentu jen málo schopná, protože to, co se neschválí v Paříži, se tady v Bruselu nepodaří prosadit. To znamená, že já se snažím dodržovat zákony a proto musím akceptovat, že energetický mix je skutečně v rukou jednotlivých členských států. Přesto nejsou v té, nejsem v této otázce zcela eh, pesimistický. 20% podíl obnovitelných zdrojů energie, eh, který by měl být uplatněn po Eh, devíti letech, a musím říci, že jsme na dobré cestě, to přece znamená, že 80 energetického mixu zůstává v kompetenci členských států. Pokud necháme stranou ropu a dovoz nebo přenos eh, energie, tak se dostaneme k hlavnímu tématu a to je elektrická energie. Tady by platilo 35 větrné, solární energie nebo energie získávané eh, z biomasy. To tedy znamená, že za 9 let by 35 elektrické energie používané ve členských státech mělo pocházet z obnovitelných zdrojů energie. A to by také znamenalo, že obnovitelné zdroje energie by na trhu s elektrickou energií e, předhonily uhlí a e, později také jadernou energii a stal by se nejdůležitějším zdrojem energie po roce 2016. A my v té cestovní mapě děláme takový výhled a předkládáme perspektivu, protože jistota plánování je v oblasti energetiky velmi důležitá. A proto tomu bude určitě tak, že v roce 2025 nebo 2030 budeme mít 40 nebo víc. 40 e, výroby elektrické energie bude v oblasti obnovitelných zdrojů podíl toho, co ty členské státy rozhodují sami, bude nadále klesat. Je to tedy proces, který je v souladu s Lisabonskou smlouvou a který stále větší podíl toho energetického mixu přenáší do působnosti Evropské unie. Pokud tedy chceme vytvořit celoevropskou energetickou infrastrukturu a pokud chceme zavést úspory, musíme být důslední. Určitě si pamatujete, že před půl rokem jsme schválili směrnici o bezpečnosti dodávek plynu. Řekli jsme, že potřebujeme skladovat e, plyn na 30-denní spotřebu. Já mám takovou vizi, byť nejsem inženýr, že v naší generaci budeme mít také směrnici o bezpečnosti dodávek elektrické energie. To znamená, že například 30 denní spotřebu energie v elektrické energie v Evropě budeme muset někde skladovat v nejrůznějších zásobne, zásobnících ve formě vodíku, metanu nebo ve formě bioenergie. Budeme to muset nějak skladovat v zásobnících, to je taková vize, že e, bezpečnost dodávek elektrické energie bude takto propracována, abychom byli stejně nezávislí, jako jsme e, v oblasti plynu a ropy. Stejně nezávislí bychom do budoucna mohli být i v oblasti elektrické energie. Zatím jsme nezávislí v oblasti uhlí, budeme nezávislí v oblasti plynu, až schválíme příslušnou směrnici. Děkujeme, pane komisaři. Děkuji, pane komisaři. Děkuji panu komisaři Ettingerovi. Vzhledem k tomu, že je za dvě minuty pět, tak se omlouvám těm, kterým jsme nedali možnost, aby položili otázky, ale myslím si, že stálo za to vám dát možnost, abyste odpověděl plně na otázky, které zazněly a výbor se bude, bude sledovat cestovní mapu do roku 2050, protože podporujeme obnovitelnou energii a čím víc ji budeme mít, tak tím lépe zabezpečíme eh, naši čistější a eh, bezpečnější energetickou budoucnost. Hovořil jste o ropě, o výzkumu, o spoustě věcí, které je třeba udělat v oblasti energetiky. Děkuji vám tedy a rádi bychom s vámi příště hovořili o kritériích zátěžových testů, než uplyne lhůta v polovině měsíce května. Takže kolegové, tím se dostáváme zase ke našemu programu. Omlouvám se, že nebudeme mít eh, druhé kolo otázek. Já jsem vás nechtěl přerušovat. Eh, v každém případě musíme pokračovat dalším bodem našeho dnešního programu. A to je zpráva paní Dagmar roth berend která se týká evropských předpisů pro TSE. Dagmar nám to přesně představí. Přenosná spongiformní encefalopatie. A já v tuto chvíli předávám slovo Dagmar. Děkuji, pane předsedo. TSE přenosná spongiformní encefalopatie. Takhle se to říká. Je to v každém případě onemocnění mozku. Já to nevyslovím. Já jsem to sice říkala uh, velmi často, ale po 15 letech najednou začínám koktat. Milí kolegové, jde o druhou cestovní mapu komise, která se týká TSE. Eh, nejde pouze o bovinní spongiformní encefalopatii, vidím, že už to nevyslovím, je tu někdy Kuhn z komise, ten by mě pravděpodobně hned pomohl. Hovoříme o celé oblasti, tedy ne pouze o skotu, ale také o jiných zvířatech, kterých se to týká, ovcí a kos, především ovcí a kos, teoreticky i jiných zvířate, zvířat, ale to nejsou užitková zvířata. Evropská komise po eh, legislativě, která se týkala BSE a která eh, pochází z 96, 97, 98 a především 99, eh, v roce 2005 sestavila cestovní mapu a v rámci této cestovní mapy chtěla tedy zohlednit aktuální vývoj, zapracovat do toho změny a nyní tady máme druhou cestovní mapu a tento dokument se zase zabývá aktuálním vývojem. Nejprve eh, bych chtěla pro kolegy upozornit na to, že tyto dokumenty komise se mají zabývat především tím, jak eh, probíhají testy BSE, jak jsou účinné, jak stará, mají být zvířata, která jsou testována, jak má být likvidován rizikový materiál, co to je rizikový materiál u těch zvířat, zvířat a jak se zachází se zvířaty, u kterých je TSE objevena. Jsou to tedy uh, součásti uh, toho pracovního dokumentu komise a kromě toho jde o to, že komise ve svém návrhu uh, zohlednila zákaz eh, skrmování eh, moučky. Komise se tedy věnuje eh, zákazu skrmování této moučky u přežvíkavců a nepřežvíkavců. Existují tu jednoznačná pravidla, myslím přílohu 5, eh, která je součástí materiálu, Evropská komise se přesně drží seznamu rizikových materiálů. Pravděpodobně tady EFSA vysloví doporučení, ale v tuto chvíli má EFSA stejný postoj jako já, to znamená, že na tom seznamu rizikových materiálů nechce nic měnit. Eh, ráda bych se věnovala své vlastní zprávě. Možná, že bude nejlepší, když přejdu k vlastní zprávě a budu hovořit o těch konkrétních bodech, které se týkají pracovního dokumentu eh, komise. Jak tedy ten dokument eh, celkově hodnotím? Já se totiž domnívám, že je, že tady komise odvedla velmi dobrou práci. Nevždy s komisí souhlasím, to by bylo nenormální, ale dříve na rozdíl tedy od dřívějších komisí v 90. letech, kdy jsme se spíše obávali toho, že komise se členskými státy bude eh, tedy na jedné lodi se členským že komise bude na jedné lodi se členskými státy a nebude dbát na veřejné zdraví, tak nyní tady mám lepší pocit. Musím říci, že ty návrhy jsou v pořádku. Přesto si myslím, že určité body bychom si měli ještě jednou prohlédnout, že bychom to měli ještě jednou revidovat. Uh, Ráda bych připomněla, že tady hovoříme o BSE a o dalších případech TSE. Hovoříme o ovcích a kozách. V roce 2009 hovoříme o e, 67 případech v celé Evropské unii. Takže to je zhruba to množství případů, o kterých tady hovoříme. My jsme tady hovořili o tom, že bychom měli TSE eh, kontrolovat. Jsou to mm, tady body eh, mé zprávy 3 až 6. Já se věnuji eh, věkové hranici. Je to tedy věková hranice ve výši 72 měsíců. Já beru na vědomí to, co tady navrhla komise. My jsme tedy v rámci komitologie se na to dívali, přemýšleli jsme o tom, jestli je potřeba tady něco měnit. Já jsem byla přesvědčena o tom, že za určitých podmínek můžeme ospravedlnit navýšení věkové hranice. Každoroční program kontroly TSE je e, zpracován tak, že kontroly tedy jsou schopny nemoc včas odhalit a to znamená, že my jsme tedy souhlasili s navýšením věkové hranice v rámci mechanismu dohledu. E, bylo to potom později aktualizováno. Potom jsem řekla, že Evropská komise by měla tedy vyřešit věkovou hranici v pěti zbývajících e, členských státech. My hovoříme pouze o 22 členských státech, pět členských států stále ještě chybí. Je to Polsko, Česká republika, Slovenská republika, Rumunsko a Bulharsko. Tady se nám podaří dosáhnout stejné věkové hranice jako u dalších 22 eh, členských států pouze tehdy, pokud bude příslušná analýza rizika. My tuto eh, analýzu rizika v tuto chvíli ještě k dispozici nemáme. Eh, důvodem je to, že v těch nových členských státech, o kterých jsem hovořila, došlo k tomu, že teprve po, velmi pozdě bylo zajištěno, že tedy se krmivo obsahující živočišné bílkoviny podávalo přežvíkavcům. To znamená, že to vedlo k tomu, že tady Evropská e, unie musí rozlišovat a to rozlišení se projevuje i tady e, v tom, že pro jednotlivé členské státy nebo pro různé členské státy platí různé věkové hranice. Je to v pořádku a dotyčné členské státy to ani nespochybňují. Já mám vždycky trochu problém, když do, zase dochází k navyšování věkové hranice u kontrolovaných zvířat, protože stále ještě existují příklady e, takovýchto onemocnění. Já vím, že e, u mladých zvířat takřka žádné e, případy nejsou. V roce 2009 byl v podstatě pouze jeden jediný případ, bylo to v České republice, bylo to ve věku 8, má 40 až 49 měsíců, ale jinak je to většinou tak, že většina případů BSE jsou buď u zdravě poražených zvířat, anebo u e, zvířat, která zemřela jiným způsobem, ale většinou je to u zvířat starších 60 měsíců. A je to také pochopitelné stále. E, ještě se můžeme podívat na e, ta historická data, ale vždycky jsem obezřetná, opatrná, když se dále navyšuje ta věková hranice, protože přesto, že je těch příkladů málo, jsou tu příklady BSE i u mladších zvířat. A já jsem tedy komisi vyzvala ve své zprávě, aby ten, tu věkovou hranici navyšovala vždycky velmi, velmi opatrně. Další bod. Bod, o kterém jistě budeme diskutovat to je eh, zákaz eh, skrmování, bod 7. zprávy. My jsme před několika lety rozhodli, že tu bude existovat zákaz skrmování živočišných bílkovin u nepřežvíkavců. To znamená u všežravců, ať už jsou to prasata nebo drůbež. Prasata, eh, drůbež Eh, to jsou všežravci a také dostávají všechno. Jsou to zvířata, která dříve dostávala i rybí eh, moučku, což byla moučka vyráběná z živočišných odpadů. Eh, byly to odpady, které byly určeny pro lidskou spotřebu. Tady pardon, nebyly určeny pro lidskou spotřebu, protože my jíme skoro celé zvíře, ale nejíme eh, celé eh, to zvíře, zhruba polovinu. U hovězího dobytka je to možná o něco více, u eh, prasat je to o něco méně. Nicméně ten zbytek, který není určen pro lidskou spotřebu, se zpracovával na tu moučku. Od případu BSE víme, že e, právě tato moučka vedla k problémům. Proto se tu objevilo se tu objevilo emocionální přání a já tomu vědomě říkám emocionální mm, přání, protože to nebylo e, nijak podloženo skrmování živočišných bílkovin eh, v bíložravci bylo vždycky zakázáno. To bylo zakázáno vždycky, to se nezměnilo. My jsme tedy změnili to označování. I nadále je možné v jednom zemědělském podniku eh, skrmovat něco eh, u hovězího dobytka, ale v podstatě mohu říci, že ti zemědělci jsou velmi tradičně založení lidé, kteří vědí, co je pro jejich zvířata dobré a co ne. Již mnoho let jsme se tím tedy zabývali a já se dívám, eh, jestli je v sále paní Paulsen a eh, také se dívám, jestli je tu pan Schnaher, protože i ten k tomu předkládal mnoho zpráv a zabýval se eh, jednotlivými systémy. My jsme tedy dokázali to, že po dlouhou řadu let jsme tady nedávali eh, živočišné bílkoviny všežravcům. A to jsou zvířata, která by ty živočišné bílkoviny potřebovala. My jsme eh, při, přijali dokonce zprávu o nedostatku živočišných bílkovin. bílkovin. Pan k tomu eh, předkládal stanovisko. Závěrem této zprávy bylo to, že nemáme dostatek živočišných bílkovin pro ta zvířata, která bílkoviny potřebují. To jsou tedy všežravci především. A zároveň z té zprávy Eh, vyplynulo, že alternativní produkty, jako například geneticky modifikovaná eh, soja, že to je velmi problematické. Komise tedy velmi opatrně ve, své, ve svém dokumentu navrhuje, abychom tento zákaz skrmování živočišných bílkovin eh, revidovali. Komise to navrhuje velmi opatrně proto, že ví, jak emocionálně bylo toto téma dříve diskutováno. Já také vím, že to bylo diskutováno velmi emocionálně a přesto jsem vždycky říkala, že Emoce jsou sice pěkné v určitých souvislostech, ale že naše politická práva, práce, naše legislativní práce by neměla být vedena pouze emocemi. A proto tedy navrhuji, aby za určitých podmínek skrmování eh, živočišných eh, bílkovin e, eh, všežravci bylo za určitých podmínek povoleno. Říkám za určitých podmínek a to zdůraznuji pan Schnellhardt se chytil té mé poznámky o emocích. Eh, vás to přeci zajímá, můžete se k tomuto potom vyjádřit. Dobře, škoda. Já už jsem se těšila, že mě podpoříte. Děkuji, děkuji. Já samozřejmě zdůraznuju, že by se tak mohlo stát pouze za určitých podmínek. Za prvé navrhuji, abychom zajistili, že přísné metody eh, eh, získávání živočišných bílkovin budou dodržovány. My jsme před 13 lety v roce 98 nebo 99 přijali takovou legislativní metodu, která se zabývá eh, takzvanou sterilizací horkou parou pod tlakem. To je takový zlatý standard. Já se pořád dívám na kolegy, protože ti to znají dokonce ještě líp než já. V určitých věcech se samozřejmě můžeme přijít, ale eh, tato sterilizace horkou parou pod tlakem počívá, spočívá v tom, že eh, ten materiál je vystavován horké páře a také tlaku zhruba po 10 minut. A tehdy, když bylo to skrnování ještě povoleno, tak již tehdy to bylo možné u zdravých zvířat. Já tady hovořím o těch Eh, poražených zvířatech, eh, jejichž maso jíme. Bylo možno tedy používat tuto metodu sterilizace horkou parou pod tlakem. Kromě toho navrhuji, abychom se drželi zákazu kanibalismu. Já v této souvislosti explicitně říkám, že se jedná o emocionální záležitost. Protože se tady neříká, že by že by tedy docházelo ke křížové kontaminaci, pokud prasata jedí prasata. Ale pokud nás to uklidní a pokud to přinese ještě další jistotu, další bezpečnost, a pokud tedy tím zamezíme poslednímu nebezpečí křížové kontaminace, tak se můžeme tedy toho zákazu vnitrodruhové recyklace neboli kanibalismu držet. Myslím například eh, odpad eh, z drůbeže. Já jsem se ptala, proč eh, z toho výjímáme bovinní zvířata. Odpověď zněla, že by to představovalo další nejistotu, že by to zvyšovalo nejistotu a že je možná ještě příliš brzy, abychom se tím zabývali, protože máme určité pochybnosti o určitých produktech. Pokud chceme kromě toho e, zajistit přísné oddělení kanálu pro výrobu a přepravu, tak aby to bylo přesně označeno, tak je to samozřejmě věc, která je velmi dobrá pro recyklaci zvířecích živočišních odpadů. A e, tady myslím například i na, e, na potravu nebo krmiva pro zvířecí eh, miláčky, pro tam malá zvířata, jako jsou kočky nebo psy. My tedy musíme zajistit, že i v této oblasti budou platit stejná pravidla, která klademe i jinde. Že budou ta pravidla transparentní a že budeme očekávat jejich dodržování. Kromě toho ve své zprávě očekávám, že tady nebude uh, navýšena hranice pro toleranci uh, živočišných bílkovinů přežvíkavců. Kromě toho jsem se v bodech 13 a 14 své zprávy věnovala rizikovým materiálům a řekla jsem, že očekávám, že Evropská komise eh, seznam rizikového materiálu eh, zachová a především mi jde o to, aby Světová organizace pro zdraví zvířat do toho nebyla zapojena způsobem, který SRM, tedy seznam těch rizikových materiálů, nějak uh, uh, změkčí. Kromě toho jsem se v bodech 15 a 16 vědovala uh, výzkumu a vývoji. Hovořila jsem o tom, že bychom se měli věnovat rezi, rezistenci vůči klusavce u malých přežvíkavců, tedy o ovcí a koz. A Především jsem upozornila na probíhající výzkumnou práci, která se týká testu BSE. Jsou to testy na živých zvířatech, testy ante mortem. To tedy jsou věci, kterým se věnujeme již eh, dlouhá léta. Kromě toho jsem zmínila některé body, které nejsou součástí toho dokumentu komise. Jednak eh, bezpečnost eh, krmiv, to jsou eh, body 21 22. Kromě toho jsem zaznamenala, že eh, je tu pozitivní trend, pokud jde o vývoj BSE. Hovořila jsem také o monitorovacích mechanismech v rámci Evropské unie, o mechanismech dohledu a kontroly. Hovořila jsem také o tom, že systém testování je v Evropské unii v pořádku, ale že přesto v některých členských státech stále ještě e, není zaručena dostatečná kvalita. Komise to také říká ve svém sdělení. Komise se vyjadřuje o kontrolních mechanismech v jednotlivých členských státech a komise by na to tedy měla e, dbát. Potom je tu ještě jedno velmi oblíbené téma, sice strojně oddělené maso, jsou to body 23 až 25. Víte, že strojně oddělené maso, eh, dříve se tomu říkalo mechanic, mechanic eh, recovered meat, eh, v každém případě je to tedy takto zpracované maso. Já bych ho zakázala, protože si myslím, že máme v Evropské unii unii dostatek masa, nemusíme se zabývat posledním vlákínkem, které vězí na kosti, ale vím, že často je tomu tak, že v Evropské unii je zájem o velmi cenově výhodné Eh, uzeniny a proto se tedy používá toto strojně oddělené maso. Já jsem se tedy k tomu v těchto bodech vyjádřila a řekla jsem, že eh, naším cílem by mělo být to, že budeme minimálně revidovat eh, definici. A kromě toho bych chtěla důsledně aplikovat označování, protože si myslím, že někteří lidé by to zkrátka nejedli a nechtěli si to kupovat. Kromě toho jsem řekla, že eh, hladina eh, eh, dioxinu u rybí moučky je příliš vysoká, že to je stanoveno kvůli oportunismu a že to určitě není rozumný způsob, jak chceme stanovovat legislativu. Bod 22, výroba bioplynu. Hovořila jsem o tom, že tedy musíme dodržovat eh, hygienické požadavky u vedlejších produktů živočišného původu. A všechno to, co je používáno při této výrobě, by mělo být správným způsobem sterilizováno. Zapomněla jsem ještě na jednu věc, a sice eh, bod číslo 18, utrácení kohort. Zatím tomu bylo tak, že když v nějakém stádu se objevil případ BSE, tak byla utracena celá kohorta a pouze v dílčích případech, když daná členská země předložila žádost, se mohlo povolit, že ta kohorta byla ponechána při životě do konce produktivního věku a nebyla utracena hned. Stávalo se tak zřídka. Evropská komise nyní předložila návrh, který já odmítám. Je to jeden jediný bod, který odmítám naprosto. Možná, že to bude uh, překvapení po, pro kolegy z komise, ale já se skutečně domnívám, že současná situace je taková, že stále ještě je v pořádku utrácet celé kohorty v případě, že se ve stádě objeví eh, nákazách BSE. Celkem za to tedy mohu říci, že to vůbec není dlouhá zpráva, ale že to je zpráva, která je velmi intenzivní a že, je eh, velmi komplikované se vpravit do té materie. Kolegové ze sekretariátu to dobře ví, protože oni se zatím nezabývali TSE a BSE, přesto se do toho skvěle zapracovali. Já bych jim ráda poblahopřála, protože je to skvělé. Eh, dívala jsem se i na tu písemnou podobu, je to perfektní a já jsem velmi vděčná za práci, kterou odvedli, protože ta práce byla velmi kvalitní a proto tady děkuji sekretariátu sekretariátu a i všem dalším kolegům. Děkuji. Merci beaucoup, Madame Roth-Berend, pour ce rapport. Děkuji paní Roth-Berendové za její zprávu, která je velice vyvážená. A nyní předám slovo eh, stínovým zpravodajům, pan Schnellhardt jako první. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že je na čase, abychom tedy obdrželi takovýto druhý dokument ze strany komise o té velmi oblíbené přenesné spongiformní encefalopatii. Encefalopatie. Je to ta choroba, která nás v minulých letech velmi zaměstnávala, pokud se podívám na tu dobu od roku 1990. My jsme v tomto období odvedli jako parlament velmi dobrou práci. Velmi rychle jsme eh, dosáhli změny evropské legislativy, tak nyní se eh, dostavil pozitivní výsledek. Můžeme totiž konstatovat, že výskyt onemocnění je nízký, že se snížil že samozřejmě máme naprosto novou situaci a že již nyní bychom měli přemýšlet o tom, jestli pozitivní výsledky by se přeci jen neměly nějak odrazit eh, v legislativě, v legislativních ustanoveních, tak abychom tady neměli přísná pravidla, která podle mého názoru již v mnoha ohledech nejsou potřeba. Samozřejmě, že ale musíme zas a znova mít na paměti veřejné zdraví a také zdraví našich zvířat. To je samozřejmě základní předpoklad a právě proto se domnívám, že návrh paní předsedkyně, no, paní zpravodajky, pardon, je mm, trefný v mnoha ohledech. Pokud jde o kontrolní mechanismy, tak já to nevidím tak e, přísně, pokud jde o navýšení věkové hranice minulých letech jsme prováděli celou řadu výzkumů a samozřejmě, že je to velmi nákladné, ale rád bych řekl, že náklady nejsou měřítkem, pokud jde o ochranu zdraví, ať už lidí nebo zvířat. To si musíme uvědomit. Ale přesto se domnívám, že v tuto chvíli máme k dispozici velký, eh, velké množství průzkumů, eh, které eh, bohužel nedospěly byli k žádnému výsledku. To znamená, že já bych byl při navýšení toho věk, věkového limitu velmi velkorysý. Nebyl bych tak přísný jako paní zpravodajka, nicméně musíme se domluvit na něčem, eh, co je možné, co je eh, možný kompromis. To znamená, že pro mě je velmi důležité, abychom se o tom ještě jednou pobavili. Pokud jde o zákazu skrmování, já si myslím, že právě to je těžiště eh, mé spolupráce. My jsme hovořili o mnoha pravidlech, o tom, že to je e, propojeno s různými dalšími ustanoveními, že to tady e, převezmeme kategorii tři z vedlejších produktů. Samozřejmě, že s vámi souhlasím v tom, že musíme poražená zvířata testovat a že musíme tedy oddělit jednotlivé kanály a také se domnívám, že bychom měli zakázat kanibalismu. To je, kanibalismu, to je důležité. Já si myslím, že bychom neměli přemýšlet pouze krátkodobě, ale že bychom měli do budoucna dbát na to, aby přežvíkavci nedostávali krmiva e, z živočišných bílkovin. To bych tedy chtěl zdůraznit. To je základní věc. To není to neodpovídá anatomickým podmínkám eh, přežvíkavců a proto bychom se tohoto zákazu měli velmi pečlivě držet. Přesto si myslím, že bychom se měli zamyslet nad tím, jestli u těch krmiv pro, eh, pro přežvíkavce bychom neměli stanovit nějakou toleran, tole, toleranční hranici. Určitě Eh, nechci těmto zvířatům podávat živočišné bílkoviny, ale jde spíše o otázky výroby, protože někdy to zkrátka nemůžete, eh, nemůžete tomu zabránit že se někam dostane živočišná bílkovina a proto si myslím, že určitá míra tolerance by tady byla na místě. Umím si takovou eh, míru tolerance představit, umím si představit to, že bychom ji zavedli. Jinak E, tedy s paní zpravodajkou souhlasím. Rád bych e, si vyslechl to, co na to řekne komise. Jsem na to velmi zvědavý. My jsme se tedy bavili o tom, že by tedy u ovcí jsme mohli snížit výskyt e, této choroby. To by tedy bylo také velmi zajímavé, kdybychom se věnovali ještě jednou i tomuto tématu. Utrácení celých kohort já se domnívám, že to není potřeba a proto si myslím, že je velmi eh, pozitivní, že tady tady jsou opatření eh, do určité míry eh, zmírněna, protože si nemůžeme dovolit vybíjet celé kohorty jenom proto, že se tam vyskytl jeden případ BSE. Měli bychom tady utrácet kohorty pouze tehdy, pokud testy přinesou nějaký eh, pozitivní výsledek. Tomu bychom se tedy měli dále věnovat, tak abychom se více přizpůsobili realitě, aby naše pravidla byla reálná a proveditelná. Výroba bioplynu a dioxin. Má to tady vůbec to pohledávat? Já tady nejsem tak uh, přísný. Samozřejmě, že je to věc do diskuze, ale pokud se podívám na dioxin a na to, že se požaduje, eh, aby byly změněny prahové mezní hodnoty, tak myslím na to, že v roce 1999, když v Belgii propukl skandál s dioxinem, jsme stanovili prahovou mezní hodnotu. Já si myslím, že ta mezní hodnota je tak přísná, že u kontaminací, které vzniknou například Eh, ohříváním, že tedy eh, bychom tu eh, mezní hodnotu neměli navyšovat, protože jinak už bychom naše zvířata vůbec nemohli pouštět na pastvu. Strojně oddělené maso. Byl jsem vždycky trochu opatrný, ale jsem ochoten o tom hovořit. Hovořit můžeme to zakázat. Možná, že je to zbytečné eh, to zakazovat, ale určitě by bylo dobré, kdybychom to označili, s tím souhlasím. Celkem za to mohu říci, že to je velmi dobrá zpráva, která zohledňuje novou situaci a poslední vývoj v této oblasti. Určitě můžeme eh, ušetřit některé náklady a zároveň eh, neohrožíme život lidí ani zvířat. Děkuji. Marit Paulsen. Děkuji vám. Děkuji. Paní předsedkyně, říká paní Polsen. Je to takřka historická záležitost, je to opravdu velice podnětné, když čteme tento dokument. Já jsem byla v tomto výboru, kdy jsme se zabývali potravinou kontrol a PSE a dalšími eh, otázkami již eh, celá léta. A paní Rodberen vždycky vypracovala velmi fundovaný text. A já nemám žádný problém s ničím, co se v jejím textu uvádí. Ovšem domnívám se, že je na čase, abychom si uvědomili, že nám skutečně eh, chybí eh, tedy eh, množství krmiva, živočišních proteinů a je jasné, že e, například prasata nebo drůbež jsou skutečně všežravci. Jinými slovy, jedí e, cokoliv, e, co se jim dostane, i když jsou převážně vegetariáni, tak se jedná o všežravce a já tudíž silně podporuji zákaz toho kanibalismu, čili toho skrmování vlastním druhem, myslím, že to by mělo být zakázáno. Nejsem si jistá, zda máme k dispozici metody, které by nám umožnily rozlišit od sebe různé druhy proteinů. Protože měla by být možná nějaká inspekce na konci produkčního řetězce, ale je těžké jednotlivé druhy proteinů od sebe oddělit. Měly by existovat nějaké mechanismy na konci toho eh, produkčního řetězce. A jak eh, řekl pan Schnellhardt, existují i další kategorie eh, zvířat, kteří, která jsou skutečnými bíložravci, to znamená, že nepožívají nic, co je živočišného původu. A teď eh, zpátky k bezpečnosti jak potravin, tak krmy. Chci požádat komisi, zda by mohla věnovat maximální pozornost způsobu provádění kontrol v členských státech, protože já jakožto zpravodajka kontrolního nařízení jsem byla šokovaná. Když jsem zjistila, jak probíhají eh, kontroly přímo v terénu. My jsme měli za to, že hodnocení rizik by byl skvělý způsob, skvělá příležitost k přizpůsobení se realitě v terénu, protože existují obrovské rozdíly mezi realitami v členských státech mezi tím, jaké druhy potravin se tam konzumují. Myslím si, že hodnocení rizik stojí za zvážení, za přehodnocení, možná je zapotřebí lepšího školení a vzdělávání, možná je zapotřebí přísnějších a podrobnějších pravidel a definic rizika. Musíme riziko lépe definovat, protože vysoký počet inspektorů může pak těžko rozlišovat mezi eh, tím, co je relativně bezpečné, co je relativně eh, naopak riskantní. A pokud jde o 22, tak já nevím přesně, mm, o čem je tady vlastně řeč. Možná nám to paní Rod Berend, nebo mi to paní Rod Berend ještě bilaterálně vysvětlí. A pokud jde o to maso, které je mechanicky oddělené, eh, ostrojně oddělené, tak všichni v každodenním životě často zahazujeme potraviny. U nás třeba se vyhazuje až 50 kilo naprosto konzumovatelného, konzumovatelných potravin za čtvrtletí. Přitom se jedná o potraviny, které by se daly jíst a e, dochází k jejich, e, k jejich vyhození. Takže jak, jak by mohla vzniknout ta potřeba mechanicky tohoto strojně odděleného masa, já, já nechápu, odkud by tato, e, tato poptávka, tato potřeba měla vzejít když se zamyslíme nad tím, kolik potravin vyhazujeme. Odkud vzniká, když přitom vyhazujeme maso, které je v naprostém pořádku. Ale ještě z liberálního hlediska chci říci, že podporujeme všechny hlavní body, ale s jedním otazníkem. A to k odstavci 20. opravdu bychom měli posílit kontroly a také kontrolu kontrol. Děkuji za váš příspěvek. A pan Nicholson. Uh, first of all, uh, Děkuji. Já chci přivítat zprávu. Paní zpravodajka, vzhledem k tomu, že Dagmar z nějaký čas znám, vím, že byla odbornicí také v průběhu krize ohledně BSE takže myslím, že stěží bychom eh, našli někoho, kdo je více odborníkem na slovo vzatým tedy v této záležitosti. A myslím si, že ta zpráva poukazuje na význam toho, zabránit za každou cenu opakování toho, eh, co jsme museli, eh, čím, co jsme museli absolvovat. Takže je to určitě vítané. Eh, je dobré, že se nám, eh, ale TSE by se mohla vrátit, takže nesmíme usnout na Vavřínech. Nemohu než podpořit mnohé z bodů, které paní zpravodajka uvádí, ale mám jisté výhrady. Já nevím, jestli je to proto, že jsme prožili celou krizi BSE ve Spojeném království, viděli jsme tolik zvířat, eh, které, na které to mělo dopady a to jsou mé zkušenosti. A pokud by znovu měla nastat nějaká situace, já chápu, já chápu ty tlaky, které musíme čelit a jaké jsou ceny krmiv v dnešní době. Jenže musíme si klást otázku, jestli toto je jediná odpověď na ten eh, bílkovinový deficit já myslím, že k tomu bych měl určité výhrady, ale kdybychom tímto směrem eh, šli a měla by se znovu zavádět masokostní moučka do procesu, tak si myslím, že hodně bude záviset na tom, jak se to bude prezentovat. Protože veřejnost, já nevím, jaká je jinde, jaký je jinde názor veřejnosti, ale každopádně u nás je veřejnost eh, silně hostilní vůči znovu eh, zavedení tohoto druhu krmení. A pokud jde o strojně oddělené maso, opravdu tady nevidím žádný, žádnou potřebu takového požadavku. To spíš je opravdu jenom o tom, aby někteří lidé eh, vydělali na těch zvířatech ještě víc, myslím, že to jde trochu daleko. A myslím, že existují jiné způsoby, jak řešit eh, výukovinový deficit. Možná je tu třeba problém pomalého vydávání licencí na dovoz eh, soji ze Spojených států do Evropské unie. Možná, že to by bylo jednodušší to by bylo méně problematické. Ta úroveň tolerance, ano, na to se musíme také podívat. Když se dívám na některé věci, které se dějou, třeba dioxinový skandál a ty problémy, a dokonce k tomu došlo i u nás, v mé oblasti, tak vždycky je to, to způsobí ti lidé, kteří se eh, snaží nějakým způsobem obcházet pravidla, šidit, nějakým způsobem porušovat pravidla. A pak, když je někdo přichytí příčinu, tak se diví, proč jsou lidé tak rozlíceni. Čili musíme skutečně dbát na to, aby normy byly přísné v Evropské unii. A jak říkám, já se připoji k mnohým bodům, které jsou v této zprávě, ale musíme postupovat obezřetně. Musíme dávat velký pozor, jak to představíme veřejnosti. Je vous remercie infiniment. Euh, děkuji a Dagmar. Dříve než k tomu řeknou něco kolegové z komise, tak si dovolím eh, v prvním kole odpovědět na některé otázky, které tu zazněly. Nejprve věci, které řekl pan Schnellhardt. Navýšení věkové hranice na 72 měsíců ve 22 členských státech. O tom už nemusíme rozhodovat, protože o tom už bylo rozhodnuto. Já jsem ve své zprávě pouze upozornila na to, že je to v pořádku, že to bylo v pořádku a komise je příliš rozumná na to, příliš rozumná a korentní na to, aby něco takového udělala a zeptala se přitom parlamentu. Já ale musím upozornit na jinou věc a sice, že další navyšování věku už by mělo probíhat s veškerou opatrností. Program kontroly BSE představuje v rámci Evropské unie i nadále velmi důležité téma. Tak fakticky, ale také emocionálně, protože uh, celá řada hlasů, které se ozývají ze členských států, jsou spíše emocionální povahy. A proto je velmi důležité, abychom každý abychom tedy eh, přepracovali každoroční program kontroly BSE, abychom se na to podívali, a aby další navyšování věkové hranice u kontroly hovězího dobytka bylo možné pouze tehdy, když v příštích letech bude konstatováno, že počet případů bude nadále klesat. Stále ještě existu, existovalo v roce 2009 67 případů. Je to více než deset let po té, co vrcholila krize BSE, a to pořád ještě je značné či, číslo, eh, vysoký počet. Zákaz vztahující se na krmiva. K tomu řekla něco paní Polsen a také Jim Nicholson. Nikdy jsem nebyla pro tento zákaz. Vždycky jsem byla proti němu. Vždycky jsem to považovala za určitý akcionismus, který jsem, kterým chceme uspokojit veřejnost. veřejnost. Určitě za určitých okolností to má svůj význam, ale později se musíme zase vrátit k racionálnímu přístupu. A neexistuje žádný důvod, proč by všežravci, to znamená skutečně zvířata, který, která jedí všechno, pro, právě proto se jmenují všežravci, proč by ti, tato zvířata neměli, neměla jíst něco e, z jiného zvířat, zvířete. Mm, proč by tato zvířata neměla jíst to, co nejedí lidé, jenom protože je to příliš tučné? My tady hovoříme stále jenom o těch odpadech při porážení zvířat. E, možná, že řeknete, že to vůbec není estetické, že to není hezké, ale je to hodnotná zvířecí živočišná bílkovina. A já nevím, jestli si můžeme dovolit to vyhazovat. Já to nevím. Jim Nicholson řekl, že chápe ten tlak. Tady ale už nejde o ekonomický tlak. Tady jde i o morální otázky. Je to vůbec morální? Je to morální to neho- nezhodnocovat? Je morální znemožnit rozumné využití takovýchto zbytků? Já jsem měla vždycky pocit, že to musíme učinit. Já samozřejmě respektuji zákaz kanibalismu. To se poprvé objevilo ve zprávě Mary Paulson, to už před mnoha lety. A později jsme se to, tomu věnovali i v jiných zprávách, které dělali paní Paulsen s, pane, s panem Schnellhardem. Já to respektuji, tento zákaz je potřeba udržet. Kromě toho tu zazněla otázka, jak můžeme zjistit, z jakého zvířete daný materiál pochází. Samozřejmě, že k tomu brzy řekne něco komise. Ale v každém případě existují metody, které něco takového umožňují. V rámci Evropské unie můžeme něco takového zjistit. To, co se skrývá pod tou eh, metodou PCR, to nám jistě vysvětlí kolegové z komise. V každém případě je to tak, že ty možnosti testování budou k dispozici v druhé polovině roku 2011 a já jsem ve své zprávě napsala, že zákaz eh, musí být spojen s rozumnou metodou, jak eh, můžeme zjistit, metodou zjišťování původu daného živočišného materiálu. Míra tolerance. Musím říci, že nejsem natolik hysterická, že bych e, řekla, že eh, bíložravci nikdy na louce nesní housenku. Samozřejmě, že sní housenku, když se pasou na pastvě a jí trávu. E, ale z housenky pravděpodobně nes, nezískají přenosnou spongiformní encefalopatii. E, tato nemoc vzniká v důsledku toho přenosného původce, toho prionu, nebo já nevím jak, ale musíme se podívat na to, o čem hovoříme. E, my nehovoříme o nějaké myši, která se do toho jídla dostane náhodou. My hovoříme o e, míře tolerance pro takzvanou ekologickou kontaminaci. Já si myslím, že proto již v tuto chvíli existují pravidla. Již nyní máme míru tolerance pro živočišné pokrmy. E, jde o to, že se tam dostane nějaký pták nebo nějaká myš. E, nedobrovolná kontaminace je již upravena, ale my tady hovoříme o tom, že by měla existovat určitá hranice také pro živočišné píl, bílkoviny e, v krmivech pro bíložravce. Já si myslím, že to nemůžeme připustit, protože to by byl špatný signál. Tím bychom celý ten projekt zničili. To by byl v každém případě špatný signál a my si to nemůžeme dovolit. Skutečně, já vím, vy víte, že jsem vždycky velmi, velmi ochotná ke kompromisu, ale toto nepřijímám. To nemůžeme udělat. Nemůžeme říci, že by existovala míra tolerance eh, v krmivech pro bíložravce, že tam může být trochu eh, živočišných bílkovin. To prostě možné není. Pan eh, Schnellhardt řekl, že je proti vybíjení nebo utrácení celých kohort. Vy víte, že stádo, kde se objeví BSE, má dvě možnosti. Buď se zabije celé stádo, celé, celá kohorta a ta zvířata už není možno použít, a nebo eh, daná členská stát, daný členský stát předloží eh, návrh, eh, žádost o to, aby dané stádo, daná zvířata mohla žít do konce jejich produktivního věku. Komise tedy zvažuje, že bychom tady měli mít možnost prostě přejít k běžné práci a říct, dobře, tak tady byla objevena BSE a my prostě prověříme všechna ostatní zvířata a pokud bude ten test v pořádku, tak můžeme ta zvířata dále použít. Já s tím nesouhlasím. To prostě nepřijmu. Upřímně řečeno, upřímně řečeno to považuji za velmi odvážný, neli provokativní návrh ze strany komise. A proto bych eh, chtěla od komise slyšet, jak si představuje, že něco takového bude hodnoceno veřejností. Představme si to. Existuje stádo eh, ve Šlezvicku, Holštínsku nebo v Turinsku nebo eh, někde zkrátka eh, objevíme BSE a bude se prostě pokračovat, jako by se nic nestalo. Představte si to. Pro mě je to něco naprosto nepředstavitelného. A prakticky to ani není možné. Pokud se nějaká členská, stá, členská země domnívá, že by daná zvířata chtěla nechat produkovat do konce produktivního věku, tak je to možné, ale používat ta zvířata? Nezlobte se, ale to pro mě je naprosto nepřijatelné. Já to nedokážu vůbec pochopit a uh, ospravedlnit. 67 případů v roce 2009 to je pro mě příliš vysoký počet. Možná, že v roce 2013-2015 to, bude pouze, uh, to budou pouze dva nebo tři případy za rok. Pak by to bylo jinak, ale v tuto chvíli se nám nepochybně nepodaří získat většinu pro tento návrh a myslím si, že by to bylo velmi špatné pro pověst masa jako takového. Pan Schnellhardt hovořil ještě o dioxinu. Já bych ráda zdůraznila, že nehovořím o dioxinu, který se náhodně objeví na polích, ale hovořím o hodnotě v rybí moučce. Musím říci, že tato hodnota je uměle stanovena a e, já už jsem to vy, vytýkala panu Fischlerovi, vytýkala jsem to každému komisaři. E, tyto hodnoty nejsou vhodně stanoveny, jsou e, stanoveny oportunisticky, tak aby mohly být používány malé bílé ryby ze Severního moře odevšud. To znamená, že my tyto hodnoty dioxinu musíme revidovat, prověřit, přehodnotit a musíme tedy zjistit, jestli rybí moučka Eh, může být tímto způsobem eh, používána. Jestli bychom neměli tady eh, tu pravou hodnotu pro dioxin případně snížit. Pan Schnellhardt, ale i paní Paulsen se věnovali bodu 22, kde se já zabývám výrobou bioplynu. Já vím, že po 14 letech práce na BSE eh, jsem zjistila mnoho. Nevím samozřejmě všechno, ale hovořila jsem mnoho, s mnoha kolegy, také eh, s kolegy z, eh, z dřívějšího legislativního období Evropského parlamentu. Někteří byli sami zemědělci, jeden z nich byl předsedou zemědělského výboru a tím mě upozorňovali na to, že musíme zajistit konzistentnost, pokud jde o hygienická opatření mm, o, u vedlejších produktů živočišného původu. Pokud budeme mít v této souvislosti přísnější pravidla, pokud tedy budeme něco zpracovávat a budeme mít přísnější pravidla, pokud jde o sterilizaci, tak musíme mít stejná pravidla i v tom případě, že daný materiál bude zpracováván při výrobě bioplynu a následně se dostane na pole. V tuto chvíli je to tak, že eh, ten materiál je při výrobě bioplynu zahříván na 70 eh, stupňů. Já si myslím, že tady je ta situace poměrně jednoznačná. Paní Paulsen ještě jednou upozornila na zákaz kanibalismu, s tím souhlasím, a kromě toho hovořila o článku 20. Článek 20 to je také článek, který se zabývá dioxinem. Já jsem tady hovořila něco, eh, hovořila o kontrolách. Kontrolách potravin v Evropské unie. Ty jsou tedy eh, upraveny evropskou legislativou a kromě toho eh, spadají do kompetence členských států. Já bych ráda napsala, že členské státy by měly mít povinnost kontrolovat hodnoty dioxinu a případně i zpřísnit příslušné limity, protože v souvislosti s dioxinem jsme zjistili, že v některých členských státech eh, se dioxin kontroloval příliš málo, že se kontroloval vše, všechno možné, ale ne dioxin. A právě proto se tedy dostal do té zprávy i článek 20. Jime. Jime. Ty jsi hovořil Jenom eh, odkaz, pokud jde o to, že eh, o, to, o ten původní zákaz, že s tím nejsi úplně spokojený. Já myslím, já to chápu, ale myslím, že bychom to měli udělat. Protože emoce jsou sice skvělé, ale myslím, že by neměly být naši, naším vůčím principem, když eh, vytváříme legislativu a nemít živočišný protein, vůbec. To je iracionální, to je pouze emocionální. Ano, máte pravdu v jedné, věc, v jedné věci. Otázka prezentace je stěžejní, to je pravda, to vím. Dokonce i nejen ve vůči vnějšímu světu, ale i tady v rámci sněmovny. Ale myslím si, že když si uvědomíme, že máme polovinu prasete a nebo nějakou část eh, třeba drůbeže a dáváme to do krmení pro naše domácí mazlíčky, nebo to dáváme do stavebních materiálů, nebo já nevím do, do čeho. A můžeme si klát otázku, jestli to tady chceme dělat, a nebo ne. Na druhou stranu kupujeme geneticky modifikovanou soju, která je drahá, kupujeme ji na světovém trhu. A přitom to není eh, tak, eh, tak dobrým zdrojem proteinu pro zvířata, protože my potřebujeme eh, různé druhy proteinu, nejenom jed, jeden typ. A pokud jde o strojově, strojově oddělené maso, Ráda bych to zakázala, ale nemohu. To je záležitost členských států, takže my pouze na tom se můžeme snažit trvat. Ale soja je důležitou e, složkou toho potravinového, toho krmného řetězce, zvláště pro ty e, zvířata, které nejsou všežravci. Ale my nemáme doli, dost olejnatých eh, rostlin, v Evropské unii a případně bychom je používali na biopaliva nebo agropaliva tedy. A pokud to tedy dáme, budeme dávat, dávat, dávat do aut, no tak pak to bude ještě více omezeno. Ještě e, bude menší e, výběr na to, co dáme zvířatům. Musíme tedy vysvětlit, že dokud lidé jedí maso, dokud se jí maso v jakékoliv formě, tak si musíme uvědomovat, že tato zvířata žijí dlouho, chtějí, chceme, aby byla zdravá, aby měla udržitelné životy, aby mohla být venku, ale potřebují nějaké jídlo, potřebují potraviny. Čím déle budou žít, tím více potravin budou potřebovat. To je samozřejmě to, co chceme v některých členských státech, ať už ve Spojeném království či v Německu. A proto si myslím, že eh, není možné, i kdybychom měli víc soji, ať už geneticky modifikované eh, nebo ne, tak, nám, tak by to nestačilo, nepomůže nám to. Takže děkuji, jsem si jistá, že komise bude mít určitě nějaké velmi osvětlující připomínky. A já bych nyní tedy předal slovo. Oui, merci, madame la présidente. Oui, nous sommes euh, très heureux de... Ano, jsme velmi rádi, že jsme tady ve, vaše, ve vašem středu po eh, vlastně od roku 1986, eh, kde byl di- di- diagnostikován první případ, B, eh, první případ této choroby ve Spojené království a že, že jsme teď zde. Ta zpráva není příliš kritická vůči komisi a my obecně podporujeme veškeré závěry a návrhy paní Rod Beren. Jenom velice rychle mo- mohl bych odpovídat i případně na další věci, ale jenom pokud jde o kontroly, tak je pravda, že jsme navrhli opatření na omezení eh, počtu eh, testů a zvýšení úrovně dohledu. Chceme systém, který by umožňoval dohlížet nad výskytem chorob, této choroby zejména u těch subjektů, eh, které jsou rizikové, které jsou nějakým způsobem zvířata, která jsou nemocná nebo podezřelá. Tady se hovořilo o těch 67 případech v roce 2009, teď jich bylo asi 36. Takže každý rok dochází o takřka 50% snížení počtu případů a doufáme, že se dostaneme až na nulu nebo řekněme na nějaké opravdu minimální číslo, protože je jasné, že může dojít ke spontánním eh, případům nějaké cerebrální degenerace, eh, kdy jsou to tedy případy spontánního charakteru, ale pokud jde o ty přenášené masokostní mouč, moučkou, tak ty úplně ustaly. A ty pozitivní, eh, ta pozitivní zvířata, to jsou zvířata, která byla diagnostikovaná ve většině případů už eh, před dlouhou dobou a už eh, došlo eh, vlastně dobou před, než došlo k tomu zákazu. Bylo by snem nás všech, kdybychom měli ty testy ještě za života zvířete antemortem. A kdy, ale my potřebujeme často používat, kdybychom tady nepoužívali pouze ten test toho mozku, té cerebrální moty, kdyby vystačilo nějaké třeba testy krve nebo něco podobného, ale zatím nám odborníci nedávají příliš velké naděje v tomto směru. A teď pokud jde o zákazy skrmování, tak tady eh, se připojeme k závěrům zpravodajky. V rámci naší cestovní mapy eh, jsme viděli, že je naprosto nepřijatelné, abychom připustili, že přežvíkavci budou dostávat masokostní moučku. Tady v podstatě zakoušíme dobu eh, jakéhosi syndromu, eh, nemoce přílný eh, krav, byl, kdy bylo asi 30 tisíc případů ročně. A nechceme, aby to znovu začalo. Já potvrzuji také, co říkala paní Rodberen, že laboratoř by, laboratoře by koncem roku 2011 nebo 2012 začátkem nám mohly eh, dát k dispozici testy, které by nám umožnily diagnostikovat, jaké, o jakou dru, jaký druh moučky se jedná. A to je klíčové z hlediska znovu obnovení Eh, tedy eh, moučky živočišného druhu, abychom měli testy, které umožní identifikovat, o jakou moučku se jedná. Bez eh, těchto testů nemůžeme k povolování přistoupit. A samozřejmě, že by se kontrolovaly i dovozy, tak, aby se prověřilo, že ty parametry těch 132 stupňů, nebo 133 stupňů a další podmínky jsou splněny v případě dovozu z třetích zemí. A teď eh, pokud jde o rizikové materiály, tak eh, tady nepřichází eh, v, v úvahu, abychom se řídili čímkoliv jiným než, než normami EFSA. A samozřejmě, že doufáme, že jednoho dne dojde k eh, nějakém změně, pokud jde o ty vnitřnosti. Je eh, jasné, že zatím hm, ty, tyto eh, vnitřnosti nebo střeva jsou ničená, ale tedy jde, jde tam o jeden metr, ne všech těch 15 met, celých těch 15 metrů, ale zatím ještě vědecké poznatky nejsou úplně přesvědčivé a dokud nebudeme mít úplně jasno, tak zatím budeme stoprocentně likvidovat eh, střeva, ale uvědomujeme si, že se jedná z hlediska tonáže tedy o podstatnou ztrátu. A teď pokud jde o výzkum. Tak, existuje poměrně silný předpoklad, že bychom mohli mít tedy genetickou rezistenci u koz, tam to je, ale pokud jde o krav, tam je to otázka, pokud jde o kozy, tak tam by bylo možné konstatovat tuto genetickou rezistenci. Měli jsme zkušenosti eh, z různých eh, zdrojů, například z Kypru, a ty výsledky by měly být k dispozici v roce 2012. Pokud jdou do dobytka, tam je to těžší konstatovat, protože všichni si dělali naděje na genetickou rezistenci s možností potom křížit zvířata tak, aby mladá zvířata byla, mladé kusy byly rovněž rezistentní. A teď, pokud eh, sdílíme rovněž na názor paní Polson, pokud jde o eh, potravinové kontroly, harmonizované na úrovni členských států. A samozřejmě, že naši kolegové z Úřadu pro potravinovou kontrolu se zabývají kontrolou v celém potravinovém řetězci. Nejenom pokud jde o e, krmivo pro dobytek, ale vůbec všechny choroby na od, počínaje rostlinami, hygienou a je to eh, navázáno, a to jistě víte, také na finanční otázku. Většina členských států se nachází eh, v nelehkých finančních poměrech, někdy velmi těžkých, případ Řecka, Portugalska, Španělska, Irska. A eh, otázka tedy Eh, tohoto potravinového řetězce je potom někdy předmětem, trošku předmětem apatie, ale eh, víme o výnos výroku Evropského eh, soudního dvora, který se také vyjádřil ve vztahu k tomu plánu na zvýšení informovanosti a školení, pokud jde o otázky krmiva. A od začátku máme za to, jak už byl cíl předchozí komise, že je potřeba, abychom vynakládali co největší tlak na členské státy a díky tomuto nátlaku je možné, že v případě BSE, tedy pokud jde o zvláště starš, eh, staré členské státy, tak ty kontroly jsou prováděny velmi důsledným způsobem. A teď k dioxinům v rybí moučce. Tady chci poukázat na jednu věc, a to je, že máme dioxinové limity, které jsou velmi striktní pro rybí, moučku, dokonce nejstriktnější, přísnější na světě. My jsme je upravili na základě různých odborných posudků a vědeckých poznatků. Víte, že zejména problém byl v, s ohledem na Balcké moře, ale jsme eh, si velmi vědomi tohoto problému dioxinu. Německá, nedávna německá krize koncem roku 2010, začátkem roku 2011 nám to ten, tento problém velice důrazně připomněla, ačkoliv ten původ ještě nebyl úplně objasněn eh, německá, aspoň ne německou justicí, ale jak říkám, naše normy jsou naprosto nejpřísnější. Problém však spočívá v tom, že existují systémy umožňující dekontaminovat některé rybí bílkoviny nebo eh, ten rybí olej, ale pokud jde o rybí moučku, tak zatím neexistuje stoprocentní metoda její dekontaminace, eh, její zbavení tedy těch dioxinů. Tohle je něco, co se týká rybí oleje. To je, toto je tedy problém, protože víme, že, eh, ale víme, že rybí moučka je významným zdrojem živočišných bílkovin, i když pokud na planetární úrovni lze mít za to, že v podstatě lovit ryby, na to, abychom tím měli, mohli potom krmit zvířata na souši, představuje z hlediska udržitelného rozvoje tak trochu problém. Takže proto my jsme v rámci naší roadmap dali najevo, že chceme využívat ty moučky ze zdrojů, které představují tedy užitečný zdroj, ale eh, které nám umožňují možná použít méně modificky, geneticky modifikované soji z jiných kontinentů, zejména z Ameriky. A jinak je pravda, že jsme navrhli systém, eh, pokud ty kohorty, že když je tam nějaké zvíře, které má BSN, tak, že tam není jako ze začátku ta nutnost okamžitého eh, eh, vybití, okamžitého utracení, je možné, aby to zvíře ještě produkovalo, protože ten prion BSE se nepřenáší mlékem. A na konci svého produktivního života pak je tu návrh, aby po testech, teprve po testech bylo umožněno jejich živočišné, eh, jejich potravinové zpracování. Eh, pokud v případě, tedy na konci toho produkčního období, bude hm, nutno ta zvířata zničit a spálit, jako v případě, eh, jak to bylo dřív u BSE, tak to není zase tak závažné, protože se to týká jen malého a stále klesajícího počtu zvířat, je stále menší počet zvířat v těch kohortách, kterých se to týká. A pokud jde o strojové, eh, strojové oddělené maso, což je tedy oblíbené téma paní Rodberen, tak k tomu máme tedy postoj poněkud odlišný. Dovolte mi to vysvětlit. Máme program na omezení těch potravinových odpadů. Víte, že naše společnost produkuje mnoho potravin, které pak přijdou vniveč, přestože jsou, jsou anebo takřka jsou eh, eh, pojídatelné, jsou konzumovatelné. A to je opět problém z hlediska udržitelného rozvoje a také je to záležitost související s recyklací. A využít úplně každou částečku svaloviny prostřednictvím tohoto drcení, tím, abychom tímto strojovým oddělením získali, získali maso, tak si uvědomujeme, že tím nezískáme proteiny vysoké kvality. Ovšem, jsou to eh, bílkoviny, které jsou ze sanitárního eh, hlediska poživatelné. A například u drubeže existuje celá řada různých opatření, která brání přenášení salmonelozy tímto způsobem. Eh, pokud je o vepřovou produkci, tam je to trošku méně, ale i tam platí, tam platí pravidla. ale je to přeci jenom zdroj bílkoviny. A my bychom si přáli zabránit situaci, kdy eh, tyto, eh, tyto proteiny přijdou vniveč. Takže když eh, se podíváme na nějaké mrtvé zvíře, je tam asi 45%, které jsou využity pro lidskou spotřebu a pak 55, těch zbývajících 55%, které slouží buď na skrmování pro zvířata, anebo je to odpad typu kompost, nebo se to používá eh, například na, že z toho vznikají tedy nějaká hnojiva, anebo se to spálí. Čili 45% versus 55% to je zhruba půl na půl. A kdy, kdybychom dokázali vydobít pár procent tím, že bychom spotřebiteli dali maso nikoliv příliš vysoké jakosti, ale přesto protein, z kterého se může stát tedy nějaký párek, tak to by bylo eh, něco, co by stálo za zvážení. Ovšem, jestli tu bude vůle eh, zakázat eh, strojové oddělování, tak bychom byli nuceni tomu vyhovět ale je to významná záležitost, je to součást i našeho vývozu. Nezapomeňme na to, že se toto maso často vyváží za hranice Evropské unie, je kupováno třetími zeměmi, kteří toto strojové oddělené maso za cenu, ano, jistě sníženou, ale přesto za určitou cenu to kupují a je to eh, poměrně významný zdroj příjmu takže toto, paní předsedkyně, bylo několik poznámek, několik komentářů a chci ještě jednou poblahopřát paní Rodberent za její zprávu. Ano, my se připojeme samozřejmě k vašim, k vašim blahopřáním a ještě paní zpravodajka chce něco doplnit. Děkuji. Na závěr Mohu pouze říci, že děkuji za to, že jsme na to měli tolik času, protože to v našem výboru není samozřejmé. Zároveň velmi děkuji stínovým zpravodajům, děkuji jim za první zpětnou vazbu a já myslím, že v příštích dnech se nám nepochybně podaří zorganizovat schůzku se stínovými zpravodaji. Já samozřejmě nesouhlasím se vším s panem Pule. Pokud jde o utrácení kohort, tedy tady eh, můžeme i společně s panem eh, Šnahartem ještě mm, diskutovat o tom, jak to eh, budeme řešit. Pokud bude počet případů i nadále klesat, tak si to umím představit. Již nyní spočívá možnost, nebo je tu možnost využívat dojnice. Tady se nemusí měnit legislativa. Zkrátka můžeme členským státům říci, že mohou předložit žádost. Pokud to členské státy neudělají, pokud to nechtějí udělat, tak je to jejich problém. Celkem za to také souhlasím s tím, co jste řekli o strojně odděleném masu. Jistě víte, že v období, kdy tu byla velká četnost výskytu BSE, tu bylo velké riziko. My jsme v období BSE trvali na tom, že se zpracovávalo pouze maso ze svaloviny po určité době, po určitou dobu jsme neprodávali například hovězí maso z kostí. v určitých eh, zemích jsme eh, zakazovali <clears throat> takovéto výrobky. Eh, později se to změnilo, také jsme zvýšili příslušnou věkovou hranici. Problém spočívá v tom, že u strojně odděleného masa se poruší kost. To znamená, že vždycky z toho, v tom může být obsažena kostní dřeň. Pan Schnellhardt říká, že ne, ale ano, je to běžně je tomu běžně tak. Řekněte prosím panu Šnahardovi, že při strojovém oddělování masa je porušena kost a že se do toho dostávají jednak úlomky kostí a také kostní dřeň. To je prostě samozřejmost a musíme to vzít na vědomí. Pane Brudara, já naprosto respektuji vaš, váš odhad, pokud jde o světový trh, ale musíme si uvědomit, že tyto procenta, že by to že by to hrálo roli v našem vývozu, s tím nesouhlasím. Pokud prosadíme označování, a o to jsem se snažila vždycky, aby to tam bylo napsáno, a sice ne někde pokoutně, eh, <clears throat> jako u šunky, ale kdyby tam skutečně bylo napsáno, že to je vyrobeno ze strojně odděleného masa nebo z mechanicky získaného masa nebo něco podobného, co by lidé hned pochopili, tak v takovém případě si myslím, že by si to skoro nikdo nekoupil a můžeme to označit stejně jako ostatní věci. Přesně podle pokynů, které nám dává komise, například na přední straně výrobku. Já si myslím, že potom se ten eh, problém vyřeší sám od sebe. A nebudeme muset spotřebovávat ty odpady pro lidskou konzumaci. Můžeme ty odpady spočí, spo, <clears throat> Mm, spotřebovat na výrobu eh, masové masokostní moučky. To nezakazuji, ale <clears throat> u toho strojně odděleného masa je tomu jinak. Děkuji. A já vám jenom připomínám, že lhůta pro pozměňovací návrhy je 19. dubna v, eh, v poledne. A jinak se vidíme se v červenci. A z příští schůze příští týden.